Zkusíme test. Zkusíme test, uděláme si zkoušku. Rozumíte mi, prosím, ve všech jazycích tohoto světa? Ale ne takové hloupé odpovědi tady od kolegy Němce. Mohou mě slyšet eh, kolegyně a kolegové ve španělštině? Ano. Máme tady tlumočení do španělštiny, angličtiny, do všech jazyků. Ano, je to v pořádku. Je to v pořádku s tlumočením, slyšíte ho? Dan, once again. Besuch, ich begrüße Sie noch. Takže vás ještě jednou srdečně vítám. Vítám především španělskou ministrini. Nebudeme už ztrácet čas, takže jí předám slovo, abychom pak měli dostatek času na otázky. Srdečně vás vítám. A vy jste ministrině pro vědu a inovaci. A na začátku jsme měli takový problém s inovací, ale uvidíme, jak to bude pokračovat. Vítám vás. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Rojle, vážení členové výboru ITRE. Je pro mne velkou ctí a zároveň potěšením představit vám cíle a priority Ministerstva pro vědu a inovace během španělského předsednictví v Evropské unii na tomto první půl roku roku 2010. Naše předsednictví se koná eh, v novém období, zásadním období Evropské unie, kdy vstoupila 1. prosince v platnost Lisabonská smlouva a zároveň, doufejme, záhy dojde k vytvoření nové komise. Tento rok, kromě toho, se uzavírá určitý cyklus, který byl zahájen Evropskou radou v roce 2000 zahájením Lisabonské strategii a závazkem členských států učinit z Evropy v roce 2010 jako nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku založenou na znalostech ve světě se sociální soudržností a ochranou životního prostředí. Ehm, deset let poté můžeme konstatovat, navzdory tomu, že Evropa čelí četným výzvám, že nám tato strategie umožnila vytvořit si politické vize a udávat směr základním hodnotám. E, naší zásadní strategií v nové etapě bude strategie 2020. Strategie, která se rodí během hospodářské a finanční krize, e, která provokovala e, na globální úrovni reflexe, hluboké politické e, reflexe. Je třeba, abychom si vytyčili novou cestovní mapu, ale nesmíme se zříci cílů, které již byly formulovány v Lisabonu. Definitivní rozvoj společnosti a hospodářství založeném na znalostech. Je to tak e, významná výzva, že ji sám předseda komise zdůraznil ve svém článku orientace pro příští komise. Nová Evropská komise ještě není jmenována, ale již víme, jak bude vypadat rozdělení kompetencí tomto trojuhelníku znalostí Univerzity věda inovace ve sboru komisařů. Vytvoření určitého rezortu, který poprvé zahrnuje kompetenci vědy a inovace, podobný model, který má naše vlastní ministerstvo, vlastně vysílá zprávu o integraci, kterou plně sdílíme. Hovoříme o velice strategickém tématu pro Evropu. Bez více vědy a více inovací a především bez nezbytné interakce obou těchto aktivit by Evropa nemá nemohla, zachovat svoji dosavadní vůdčí pozici a nemohla by se snažit o udržení a zlepšení své pozice v mezinárodním měřítku. Eh, ze studie eh, Svět v roce 2020, kterou předložila Komise Evropská, vyplývá, že 61% světové populace bude v roce 2025 v Ázii a Evropská unie bude reprezentovat pouze 6,5% a navíc eh, bude mít 30% občanů a občanek starší 65 let. Eh, ten trojuhelník Evropská unie, Spojené státy a Japonsko ztratí svou vůdčí pozici. Například Čína již prohlásila, že se stala druhou největší eh, světovou ekonomií a předčila Japonsko. Zejména v oblasti výzkumu a vývoje tyto prognózy eh, ukazují, že neučiníme-li nezbytná opatření, eh, většina eh, vědy se bude produkovat v roce 2020 mimo naše země a mohli bychom ztratit naši současnou pozici v globálním, ve světovém rankingu a překoná nás Asie. Pouze země, jako je Čína, Indie, budou reprezentovat zhruba 20 eh, vývoje a vědy ve světě. To znamená dvakrát víc než v současné době. A tento kontext kontext, který je velice pravděpodobný za něco více než deset let, eh, musí Evropa zajistit si svůj, paní ministrině se omlouvá, Evropa si musí zajistit svůj protagonismus na mezinárodní scéně, bude-li skutečně jednat v oblasti inovací a vědy spojenými silami a skutečně zaměřená na své výzvy. Evropská unie už od počátku svého vzniku překonávala překážky, které se jevily nepřekonatelné. Mm, učinili jsme skutečnosti čtyři svobody, svobodu pohybu, zboží, služeb i kapitálu v Evropě, takřka 500 milionů obyvatel z 27 zemí s jednotnou měnou pro 16 z těchto států, kterou užívá 300 milionů obyvatel v současné době, musíme propůjčit Evropské unii nový rozměr, který již je známý jako pátá svoboda. To znamená svoboda pohybu znalostí a talentu, protože pouze ve společném prostoru výzkumu Eh, kde bude umožněno, aby volně cirkulovaly také vědecké poznatky a myšlenky, můžeme zaručit, že se Evropa stane touto společností znalosti. Španělsko společně s dalšími zeměmi tria předsednictví Belgii a Maďarskem pokračují v práci Švédska a budou se věnovat s nadšením a velkou přižádostí této úloze. Eh, priority našeho předsednictví se soustředí na tři dimenze evropského prostoru pro výzkum. Integrace, implikace a inkluze. Když hovoříme o integraci, Eh, máme na mysli nezbytnost eh, propůjčit politikám výzkum, vývoje a inovací skutečně centrální význam v evropském projektu. Chceme, aby ERA, Evropský výzkumný prostor, eh, fungoval jako jednotný a integrovaný prostor. Ne zvětšit byrokratickou zátěž, ale chceme pomoci vytýčit priority členským státům a zamezit zdvojování úsilí. Jedná se o zlepšení zprávy věcí veřejných, ale také o propůjčení impulzu pěti iniciativa v oblasti ERA. Otázky, jak zlepšit podmínky práce výzkumníků, jak usnadnit jejich mobilitu. Také se budeme snažit, abychom měli ERA, tento výzkumný evropský prostor, integrovanější. Budeme eh, pořádat ministerské konference, kde si vyslechneme veškeré aktéry tohoto trojuhelníku znalostí. Kromě tomu chceme pokročit v konkrétních aspektech, které zviditelní eh, tento jedinečný jednotný prostor, tuto pátou svobodu. Eh, takovými návrhy, abychom se snažili odstraňovat překážky, které zatím ještě má mobilita výzkumníků, abychom abychom vyvinuli solidní síť infrastruktury, například cestovní mapě ESFRI, to znamená velké vědecké struktury, a nebo také ERC, Evropská rada pro výzkum. Ale my chceme překračovat hranice a hledat prohloubení spojení a synergií, na které se bude soustředit budoucí Evropský plán pro inovace chceme, aby debaty o obou otázkách aby se debat účastnili společně jak vědecký, tak průmyslový sektor a právě konference k tomu eh, propůjčí eh, příležitosti. Chtěli bychom vlastně eh, použít naše zkušenosti, které máme ze Španělska se spojováním těchto sektorů. Španělsko skutečně chce pracovat na nové strategii inovace, abychom tady měli pět základních os. Za prvé, finanční prostředí nakloněné inovacím, veřejné prodeje a lead markets jako promotory inovace, internacionalizace internacionalizaci inovace, rozšiřování inovací jak na regionální, tak na lokální úrovni a nakonec také vytváření nového modelu produktivity. Na druhé straně se snažíme o konzolidaci Evropského institutu inovací a technologií tím, že podpoříme vznik nových společností znalosti a inovace, KIC. KIC. A e, na tomto modelu již sám pracuje tento Evropský ústav. Veškeré tyto integrační počiny mohou docílit svého cíle, pakliže se skutečně ERA stane základním kamenem budoucí strategie 2020. Zejména si přejeme, aby strategie 2020 zahrnula cíle a indikátory právě z perspektivy evropského výzkumného prostoru. Některé cíle eh, musí rozšířit vizi, která byla vyjádřena v Lisabonu, aby skutečně investice do vývoje a výzkumu zahrnovaly také hodnocení procesu a výsledky učiněných investic Eh, a z toho prvního komplexu eh, se dostávám k oblasti, kterou jsem nazvala implikace neboli začlenění. To znamená, je třeba přejít do akce, ukázat, jakou roli může hrát věda v našich nejviditelnějších cílech pro naše každodenní starosti a specifickým způsobem také to, čím se zaobíráme teď, a to je obnova a hospodářský růst. A konání naší neformální rady nám pomůže k tomu, abychom se snažili definovat společnou pozici k tomuto tématu. Evropské programy vědy a inovace se musí kromě toho aplikovat bezprostředně a rozhodně rozhodně, aby rychle reagovali na velké sociální a hospodářské výzvy, nové zdroje energie, klimatické změny, tlak na mm, přírodní zdroje, stárnutí populace a eh, onemocnění spojené se, nemoci spojené se stárnutím, to všechno je výsledek globalizace. Nemůžeme čekat, až se skondolizuje, skondoliduje era, eh, abychom tyto otázky vytýčili. Musíme optimalizovat i výsledky průběžně. Jako konkrétní iniciativu zamýšlíme pokročit ve zjednodušení účastnění se rámcového programu, aby administrativní zátěž nepředpokládala brzdu pro skupiny eh, výzkumníků a pro podniky, zejména pro malé a středně velké podniky. Stejně tak eh, se chceme zaobírat způsoby, jak můžeme více přilákat malé a středně velké podniky k aktivitám výzkumu a vývoje, protože malé malé a středně velké podniky jsou zásadním zdrojem zaměstnanosti v Evropě a kromě toho můžeme vytvořit nový model produktivity, který bude více založen na znalostech musíme propůjčit vyšší prioritu podpoře a konsolidaci nových podniků založených na technologickém základě, stejně tak jako podporovat eh, transformaci prostřednictvím inovace malých a středně velkých podniků. Kromě tomu eh, chceme na Radě pro konkurenceschopnost a výzkum iniciovat eh, něco takového jako spolupráci těch združení nebo asociací veřejno-soukromých, které jsou už definovány v plánu hospodářské obnovy, například zelený vůz, trvale udržitelné stavby, eh, továrny budoucnosti a internet budoucnosti. A na závěr bych chtěla ještě říci k tomuto bodu, že Španělská španělské předsednictví pracuje na dvou legislativních návrzích na GMES, což je globální eh, monitorování životního prostředí a bezpečnosti a na společném výzkumném programu Baltického moře. A na závěr ten třetí bod, na který se španělské předsednictví chce soustředit, je inkluze, začlenění, protože celá řada Eh, evropských občanů a občanek, ale většina světové populace trpí závažnými onemocněními, která ještě nejsou léčena, ale pro které již věda a výzkum mají odpovědi a nebo je můžou dodat v nejbližší budoucnosti. To znamená, že ze strany španělského předsednictví chceme hájit tu pozici, že Evropa znalostí musí pracovat na vědě, která bude zavázána občanů a bude více ta, která bude mezi svými cíly mít. Univerzální šíření vědeckých poznatků se specifickými iniciativami zaměřenými na zeměmi, které mají více potíží, aby měli přístup k těmto znalostem, sociální dopad a úhel zaměření kooperace na rozvoj, průzkumu v oblasti výzkumu, plánování a hodnocení a věda, která se zaměří na transfer technologií do regionů světa, které jsou nejvíce znevýhodněny, jako například globální přístup k lékům, zdravotním technologiím a také překonání té digitální propasti. Bude pro všechno toto zorganizována konference, mezinárodní konference o boji vědy proti chudobě. Tato se bude konat v Dubnu a její závěry budou zapracovány do závěr Rady pro, hospodář, pro konkurenceschopnost v květnu. Jistě, Eh, můžeme bojovat také proti sociálnímu vyčlenění ze strany vědy. A to je také genderová otázka, protože když se podíváme na akademický svět, vidíme, že většina absolventů univerzit a většina evropských doktorů jsou ženy, ale tyto mají pouze 18 míst vysoké funkcí ve vysoké odpovědnosti. To znamená, zaměření úhlu pohledu také na genderovou problematiku musí tvořit součást plánování a hodnocení hodnocení vědeckých politik, stejně tak jako jejich sociální dopad. Eh, dámy poslankyně, paní poslanci, uvědomujeme si, že náš program Eh, bude samozřejmě dočen těmi těsnými lhůtami, které závisí na tom, kdy bude sformována nová komise. Ale eh, napřímíme všechnu naší energii, abychom náš program mohli kompletně splnit. Eh, jako výsledek této integrace, implikace a inkluze očekáváme konkrétní aspekty Eh, vynikající základní vývoj, příležitost pro vědce, výzkumníky a technologii, řízení evropské mapy pro vědecké infrastruktury, propojení politik investigací a inovace a jejich propojení s dalšími evropskými politikami a příležitosti pro to, aby výzkum a vývoj mohli dávat konkrétní reakce aktuálním potřebám světa. A eh, ve všech těchto výzvách počítáme s vaší spoluprací a Španělsko chce již předem poděkovat vám všem za vaši podporu. Děkuji. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Srdečně děkujeme, paní ministrině. Děkujeme za váš projev a nyní využijeme příležitosti vám položit otázky. Už zde máme dlouhý seznam tazatelů. Prosím vás, omezte se každý na jednu až dvě minuty při kladení otázky, aby všichni měli možnost položit otázku. Eh, nastavíme hodiny. Jako první paní de Castillo. Děkuji mnohokrát. Eh, paní předsed, pane předsedo, paní ministrině, ve jménu mé politické skupiny vám chci poděkovat za to, že jste přišla do našeho výboru Děkuji mnohokrát za informace a za vaše vstupní expoze, kde jste nám představili cíle španělského předsednictví eh, v oblasti in, in, eh, inovací a výzkumu. Všichni si uvědomujeme, jakou roli může hrát vývoj a inovace pro vývoj budoucích evropských společností. Navzdory všem potížím, které v této oblasti máme, jeden z problémů, který musíme překonat a který eh, systematicky vlastně tady se prokazuje, ukazuje v tom, že tady máme eh, v různých obdobích ty rámcové programy, je komplexnost pravidel, které je třeba splnit proto, aby vůbec člověk se dostal k možnostem financování. Je to obtížné jak pro výzkumníky, tak pro malé a středně velké podniky. Řekla bych, že je tady takové určité permanentní zklamání či frustrace, protože tady pořád slyšíme o tom, že to bude zlepšeno, ale tyto sliby bohužel se ještě nereagovaly. Soudí se eh, pozitivně eh, změna od 6. do 7. rámcového programu, ale stále tady jsou ještě veliké mimořádné překážky. Není možné, aby výzkum musel čelit takovýmto byrokratickým problémům, když tyto překážky lze zjednodušit poměrně um, jednoduchým způsobem je třeba. Mně se velice líbí vaše výroky zvláštní podpory malým a středně velkým podnikům. Mohla byste nám konkrétně říci, jakými prostředky chce španělské předsednictví překonat tyto zásadní problémy pro tyto podniky? Děkuji, paní Riera Madurel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych i já, paní ministrině, ve jménu naší politické skupiny vás přivítala na našem výboru a dovolte, abych vám poblahopřála za vaše úvodní slova, která jasně ukazují, že závazek španělského předsednictví v oblasti vědy a výzkumu eh, je brán skutečně vážně. Já bych vám ráda položila několik otázek v souvislosti s obavami a starostmi, které má tento výbor a o nich se domníváme, že jsou nezbytné, inovátorské, aby bylo možno pokročit dále. Nejprve bych vlastně chtěla navázat na to, na co se ptala již moje kolegyně, a sice na to interakci mezi výzkumem a výrobním sektorem. Vy eh, tím, jak působíte, znáte velice dobře akademický svět, ale také svět podniků protože vy jste byla vynikající úspěšnou podnikatelkou a zároveň vědkyní v biotechnologiích a můžete tedy mnoho přispět svou osobní zkušeností eh, při realizaci iniciativy mezi mm, rozšiřování spolupráce mezi univerzitami, výzkumníky a podniky, což je zásadní věc. Všichni v tom souhlasíme, s tím souhlasíme a vy jste to také řekla, že chceme posílit inovace v tomto ohledu. Předsednictví Španělska chce tedy působit v této oblasti, abych se vás ráda zeptala na základě vaší zkušenosti, co může španělské předsednictví, co může evropské předsednictví učinit především ve zlepšení dialogu mezi akademickým světem a podniky, zejména mezi malými a středně velkými podniky, které se možná nacházejí v obtížnější situaci. A velice krátce, pane předsedo, dovolíte-li mi to, ještě druhá otázka, velice krátká, která se týká Evropského prostoru pro výzkum. Eh, zdá se nám jasné, že jedna z priorit španělského předsednictví bude propůjčit významný impuls právě tomuto eh, evropskému prostoru pro výzkum, ale v praxi to znamená mnoho, že vyřešení mnoha problémů. Vy jste se o tom již zmínila. Znamená to také například vytvořit jednotný trh práce pro výzkumníky, což znamená vytvořit jednotný model kariéry vědce a výzkumníka a překonávat ty překážky, které stojí ještě v cestě mobilitě, jak eh, z geografického hlediska, tak eh, mezi jednotlivými sektory. Eh, jak chce španělské předsednictví pokročit v této otázce, zejména v odstraňování překážek mobility? Děkuji vám. Děkujeme. Pan Junkeres. Dobrý den, eh, dobrý, eh, děkuji, paní ministrině. Dovolte, abych i já vás přivítal ve jméno naší skupiny Zelení a Liberál a Zelení. A Poté, co jsme si vyslechli váš brilantní vstup, rád bych vám Eh, připomněl, že vaše ministerstvo snížilo investice do výzkumu a vývoje. A myslím si, že vy jste řekla, že není důležité počítat jenom s objemem a procentem investicí do výzkumu, ale že je třeba uvažovat také o jejich efektivitě, účinnosti. A proto za naši skupinu bych se vás rád zeptal, jak Eh, podle jakých kritérií eh, můžeme tedy měřit účinnost eh, toho přenosu znalostí a zda máte nějaký návrh v tomto smyslu. A ještě velice krátce a velice skromně také dovolte mi určitý návrh nejenom přímo vám, ale také celé radě a možná celému parlamentu, že možná někdy nástroj pro stimulaci těchto, tohoto transferu znalostí, nástroj pro snahu o hodnocení účinnosti eh, tohoto transferu znalostí může být také to, že v mnoho zemích kde máme univerzitní docenty, by se začlenilo do, um, toho, do tého nora, do, by se začlenili právě také zásluhy docentů a univerzitních profesorů o přenos těchto technologií, protože toto v mnoha evropských státech ještě neexistuje. Děkuji mnohokrát. Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo paní ministrně. Já také děkuji za to, že jste přišla. Já bych chtěl hovořit o dvou věcech. Za prvé, hovořila jste o integraci a začlenění v komunitě výzkumníků. Já bych se chtěla zeptat. U všech programů které Evropská unie vypracovala, výzkumné programy, jednotlivé programy, programy ERC a dalších institucí. Já si myslím, že je důležité zdůraznit, že jediné kritérium, podle kterého se rozdávají prostředky je kritérium eh, špičkových center, špičkovosti. Aby se chtěla zeptat, jestli vy to chápete stejně. Druhý bod, o kterém bych chtěla hovořit, je Evropská rada pro výzkum. V roce 2008 tato rada začala svoje práci oficiálním způsobem. Eh, my jsme to v parlamentu sledovali, já jsem byla eh, s pravodajkou tehdy k tomuto tématu. Nyní existuje Zpráva o práci této rady z června minulého roku. Zdá se, že práce této rady je úspěšná. A došlo k velkým úspěchům, pokud jde o eh, výběrová řízení. A ti žadatelé, kteří eh, nedostali prostředky, dostali prostředky od členských států, takže zdá se, že Evropská rada pro výzkum se skutečně osvědčila. Zpráva ale také ukazuje, že zde existuje celá řada organizačních nedostatků, manažerských nedostatků v Evropské radě pro výzkum a doporučení rady expertů je promyslet dlouhodobou změnu vedení a také eh, ve, v krátkodobém výhledu eh, změnit některé organizační aspekty. To je tedy obsaženo ve zprávě. Zpráva doporučuje provést určité změny. Já jsem se chtěla zeptat, co z těchto návrhů chcete uplatnit, co chcete v nejbližší době realizovat, aby Evropská rada pro výzkum mohla dobře fungovat. Mnohokrát děkuji, pan Cukalas. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministrně, děkuji mnohokrát, že jste mezi nás dnes dopoledne přišla. Domnívám se, že nesmírně důležité vyslechnout si vaše názory na počátku španělského předsednictví. Uvedla jste určitá čísla, na jejich základě jsem si uvědomila, že tedy máte vizi která se upíná k roku 2025. Hovořila jste o tom, jak se našim vědcům a výzkumníkům nedaří konkurovat eh, zemím BRIC. To pravděpodobně bude obtížné, není v období do roku 2025. Ale také jste se dotkla jednoho důležitého tématu. Uvedla jste totiž, že Evropa má velice různorodé prostředí v oblasti výzkumu a že je dobré do toho vnést určité společné body a vnést do toho tak novou dynamiku. Pokud je o politiku inovací a výzkumu, to, čím je Evropa jedinečná, není eh, pouze ta rozmanitost. Um, ono by se to dalo nazvat až trošku totiž serialistickou situaci, protože máme 29 různých politik, priorit, Paní Niblerová hovořila o složitosti a paní Pilar de Castillo o složitých pravidlech financování. To je samozřejmě důležité. A mě trápí skutečnost, že my jako bychom se zabývali spíše těmi postupy, o procedurální stránkou a až příliš nemonitorujeme a nehodnotíme výstupy z výzkumu. Rád bych řekl, že švédské předsednictví Eh, zveřejnilo zprávu nazvanou Evropský ráj. A v tomto dokumentu kritizovalo hlavní problémy v evropském systému výzkumu. Zpráva uvádí, že 2000 evropských vysokých škol vydává doktoráty, v USA je to 180 vysokých škol a v Číně 120. Takže namísto zemědělských dotací, které jaké byly hlavním problémem, který řeší Evropská unie, bychom možná měli začít vydávat dotace na výzkum. Moje eh, hlavní otázka zní, pokud chceme sjednotit toto tak různorodé prostředí eh, ve výzkumné obci, co uděláme, co udělá španělské předsednictví pro to, abychom zajistili určitou větší homogenitu. Jste pro excelenci a cílené dotace, na výzkum a na konkurenceschopnost. Zajímalo by mne, jaká rozhodnutí chystáte. O Cavalio. Paní Cavalio. Senhor Presidente, Senhora Ministra, bem-vinda. Uh, um dos grandes... Pane, pane předsedo, vážená paní ministrině, vítejte. Jednou z největších výzev pro Evropu, jak paní ministrině uvedla, je rozvíjení evropského prostoru pro výzkum. Hovořila jste také o vědecké infrastruktuře. A já bych se ráda zmínila o jednom z našich výzkumných programů. Naráželi jsme na problémy ve spojení s nadměrnou administrativou eh, v rámcovém programu s těmi složitými postupy. A mne by zajímalo, paní ministrině, Jak se domníváte, že se bude dále vyvíjet rámcový program pro výzkum? Dále je to Evropské centrum pro výzkum, ale také EIT. Je možné eh, tyto věci převést v celoevropské programy, eh, dále evropské versus eh, státní versus regionální financování výzkumu. Ehm, totiž ty dva později uvedené nástroje eh, jsou mnohem jednodušší než ten rámec, který zatím máme, čili eh, by to mělo výhody financovat spíše tyto věci. Co si o to myslíte? Děkuji. Nyní to přerušíme a paní ministrině bude moci odpovědět na první kolo otázek a poté budou další otázky. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se skupím a ty příspěvky do bloku. Děkuji vám všem za vaše příspěvky i za vaše návrhy. Co se týče zjednodušení, se domnívám, že kdyby se podařilo španělskému předsednictví pokročit společně s parlamentem a komisí právě v tématu zjednodušení, učinili bychom skutečně veliký podstatný krok v Evropě je to záležitost, která se musí dělat společně, eh, o kterou se musí eh, eh, usilovat společně s účetním dvorem, komisí, parlamentem i radou. Ale je třeba, domnívám se, dělat závazná rozhodnutí a musíme se snažit o mm, eliminování veškeré byrokracie, kterou je možné zrušit. Evropa musí přejít právě z toho uvažování, které tady má spíše nedůvěru ze strany vědců a pozměnit to do, v opětovnou důvěru vědců a výzkumníků, aby se účastnili projektu, aby pro ně bylo snažší se zapojit. A proto aby počátek byl méně byrokratický, ale aby na závěr jsme měli důraznější hodnocení, evaluaci a také kontrolu, inspekci těch Eh, procesů, které byly povoleny. Čili Domnívám se, že je nutné nejprve pochopit, jaká byrokracie může být zrušena, jaké eh, požadavky v systému musí zůstat. Také bych se chtěla zaměřit na správný výběr nástrojů. Domnívám se, že ne pouze Evropa. Jednotlivé členské státy rozvíjely nové programy, nové nástroje. Všichni víme, co to stojí, prostě otevřít nový program, víme, co to znamená eh, eh, říci, toto je třeba změnit, zaměřit se na něco jiného, protože tady máme synergie mezi komplexními systémy, ale Evropa musí také pokročit v této zkoušce týkající se těch nejrůznějších nástrojů, které máme k dispozici a které jsou zaměřeny na dosažení nových cílů. Myslím si, že Evropa by měla pokročit v menší byrokracii a větší se soustředí na menší výběr nástrojů, které budou přesně zacílené na náš směr a to by nám mohlo pomoci. Co se týče implikace, zahrnutí, začlenění malých a středně velkých podniků, to je téma, které znám velice dobře, protože kromě toho, že přicházím ze základního výzkumu, jsem byla také podnikatelou skupiny malých a středně velkých podniků v oblasti biotechnologií, takže jsem trpěla pod tím systémem eh, zátěže, který vůbec eh, než je možno účastnit se evropských projektů, takže, jak říkám, překonat byrokracii to by byl velký krok. Ale je třeba počítat s velkými eh, evropskými iniciativami, kde je skutečně ze strany malých a středně velkých podniků velké přání, ale také veliká nezbytnost. Evropa nebude konkurenceschopná, když nebudou konkurenceschopné je malí a středně velké podniky. Proto osou našeho předsednictví bude právě ona implikace, ono zapojování ve společném program, vyvíjení programu, joint programming to je záležitost, kde malé a středně velké podniky mohou hrát velice důležitou relevantní roli. Malé a střední podniky se musí orientovat na reakci těm velkým výzvám, kterým dnes čelíme, aby se daleko senci mohli více citlivěji mm, eh, věnovat eh, své vyvíjení svých projektů. Co se týče evropského prostoru, evropského prostoru pro výzkum, za prvé se domnívám, že je důležité eh, pracovat tady s tradičními formáty. Evropský prostor pro výzkum, což je veliká výzva, nebo to je jedna z největších výzev, aby Evropa tento evropský prostor pro výzkum skutečně osídlela v srdci veškerých evropských politik, to se netýká pouze ministrů pro vědu. Myslím si, že musíme být inovační a já jsem na neformální radě na květen slíbila, že během budování evropského prostoru pro výzkum se budeme snažit, jak můžeme zlepšit mobilitu talentů v Evropě. Ona pátá svoboda, na níž musíme konkrétně pracovat. A právě na této radě v květnu bych chtěla, aby ministři pro vědu mohli zasáhnout také do jiných rad ministrů, kde se jedná o činnosti, které souvisejí s pokrokem vědy. A myslím si, že poprvé bude mít delegace ministrů pro vědu příležitost tyto požadavky a nezbytnosti představit na Radě pro zaměstnanost na radě EPSKu a to je strašně důležité pro vědu, aby ministři sociálních záležitostí a práce pochopili, jak důležitou a prioritní roli eh, hrají výzkumníci a jak velkou mobilitu potřebuje oblast výzkumu, jak je třeba překonávat překážky pro možnost mobility výzkumníků a je třeba pokročit také v tom, jak mohou výzkumníci mít přístup přístup k veškerým informacím v nejrůznějších systémech sociálního zabezpečení a důchodů, které existují eh, v našich evropských státech a jak zaručit, aby tato mobilita výzkumníka prostě byla zaručena nejenom pro jeho povinnosti, ale také pro jeho práva, která s jeho prací souvisí. To je to, co jsme si předsevzali vzali jako španělské předsednictví, čili pokročit ve zlepšení profesionálních možností výzkumníků v Evropě, protože Evropa je potřebuje pro svou konkurenceschopnost. Co se týče mé odpovědnosti spojit vědu a podnikání, tady můžeme přispět eh, zkušeností našeho ministerstva. To je poprvé, co Španělsko už dva roky sloučilo do jednoho rezortu vědu a inovace. A výsledky, které se již projevují, jsou nesmírně pozitivní. První akce je společná reflexe. A myslím si, že my jsme pokročili v určitých oblastech s evropským prostorem pro výzkum a myslím si, že to se může odrazit v uvažování o evropské inovační strategii. Nejedná se o smíchávání jednotlivých akcí, jedná se o vytvoření určité společné reflexe, aby společně akademici, podnikatelé z oblasti výzkumu a z oblasti průmyslu společně přemýšleli o tom, jak společně dosáhnout společných cílů. A je třeba eh, vybudovat tady určité mosty mezi světem vědy a světem inovací. Je třeba pochopit, že ne veškerá věda se musí věnovat inovaci a ne veškerá inovace prostě bude mít eh, zpětnou vazbu s vědou. Myslím si, že musí pracovat společně, jsou to mají společný rámec a každá má svůj díl odpovědnosti pro, pro konkurenceschopnost v Evropě. A tady hraje prostě velkou roli ona mobilita, o které hovoříme. Musíme pochopit, že ve členských státech ta mobilita má veřejný sektor a soukromý sektor. A e, samozřejmě mobilita ve veřejném sektoru je důležitá. E, vědecké instituce, univerzity, No to je něco, co teď řešíme ve Španělsku a myslím si, že i v Evropě, v ostatních státech by se měla umožnit tato mobilita mezi veřejným sektorem a soukromým sektorem. A kromě toho je třeba hledat nástroje pro financování vědy a pro financování inovace. Vidí se, že tady máme různé nástroje, ale reakce musí být společná. Měli bychom tady mít eh, určitý řetěz těch znalostí a společný návrh tohoto hodnotového řetězce s různými nástroji, které ale usilují o stejnou věc, by jistě přispělo ke konzolidování konkurenceschopnosti Evropy. Co se týče příspěvku panu, pana Horkery, to bylo téma měření to, tady musí Evropa pokročit. Všechny evropské státy jsme žili s tím, že se musí splnit tato 3% ve, ve veřejném a soukromém prostoru. A to velice pomohlo k tomu, aby členské státy přizpůsobily své rozpočty také položkám pro výzkum a inovace. Toho jsme nedosáhli. Uh, Nedosáhli jsme toho, aby se to dělalo ve stejným způsobem v soukromém sektoru, jako to bylo v roce 2000, ale přece jenom jsme pokročili o notný kus. Teď je třeba, abychom skutečně ukázali, že investice těchto fondů do výzkumu a vývoje je rentabilní investice, že se vyplatí jak ze sociálního ohledu, tak z hospodářského aspektu. A proto musíme rozvinout jiné parametry, které musí souviset s pokrokem v inovaci, protože i to pomůže členským státům uvažovat o tom, že nemusí, není třeba jenom vydávat peníze, ale vydávat peníze lépe. Pořád se hovoří o tom, že je třeba víc, ale je třeba daleko více zlepšit účinnost, to znamená zlepšit se a proto je zásadní toto měření výsledků, abychom mohli také našim občanům vysvětlit, proč a za co, jaké jsou cíle těchto investic, jaké výsledky nám tyto investice přinášejí, to musíme zviditelnit a tady je třeba právě eh, spojit, zviditelnit vědu, kulturu a domnívám se, že jak eh, v oblasti eh, závazků, v oblasti pro rozvoj a výzkum je třeba, abychom umožnili výzkumníkům rozšíření znalostí a dopad, který to má na zlepšení eh, kvality života, umožní také další kooperaci v oblasti vývoje. Respecto al, al tema de, de la competitividad. Eh. A k tématu konkurenceschopnosti v oblasti výzkumu. Tuto debatu, kterou máme o nejrůznějších nástrojích týkající se excelence a soudržnosti, a také s rolí IRC. Evidentně Evropa by nemohla být konkurenceschopná, pakliže bychom nepokročovali simultánně v oblasti excelence a soudržnosti. Evropa nebude konkurenceschopná, bude-li pouze soudržná. Důležité je, že máme nejrůznější nástroje, abychom pokročili v obou oblastech ustanovení eh, agence IRC eh, té Rady pro, hospodářský, pro výzkum nám ukazuje, jak důležitá je excelence. Myslím si, že to byla záslužná iniciativa a Španělsko eh, je naprosto odhodláno pomoci v implementaci doporučení, které vzešly z Rady poradců jak co se týče zjednodušení, tak vlastní struktury a také eh, to hodnocení, které proběhlo za dva roky a v rozhovorech, které teď vedeme, eh, se eh, to také zaznívá, protože chceme pokročit právě v té excelentnosti výzkumu v Evropě ale také musíme využít jiné nástroje pro aspekt soudržnosti. Tady ve Španělsku jsme měli dobrý příklad jako soudržnost našich jednotlivých oblastí, sloučení nejrůznějších fondů, Eh, FEDER, Technologický fond, máme tady velice jasné indikátory v tom, jak prostřednictvím investic z těchto fondů jednotlivé regiony, které byly velice znevýhodněné, pokročily díky investicím do infrastruktury v té cestě od soudržnosti k excelentnosti. To je cesta, kterou se musíme vydat. Musíme podnítit oblasti, které jsou znevýhodněné, eh, oni potřebují soudržnost, ale chtějí pokročit směrem k excelentnosti. Musíme tedy poměřovat tento přechod od soudržnosti k excelentnosti prostřednictvím nástrojů soudržnosti k excelentnosti tedy. A co se týče joint programming, společných programů, vytváření společných programů e, soukromého a veřejného sektoru, o něch e, PPS, tady chceme zviditelnit onu implikaci. Jak tato implikace teď v konjunkturní situaci, ve které se nacházíme, myslím si, že to je velice jedinečná uh, situace, Myslím si, že toto je moment, jak muž, kdy můžeme zviditelnit, že věda může přinášet řešení střednědobě i dlouhodobě, ale i krátkodobě, protože Evropa už celou řadu let skutečně zvyšuje investice do výzkumu a vývoje a znalosti, které generuje Evropa, už teď mohou přinášet řešení pro hospodářský růst a pro spolupráci v Evropě. A toto chceme zveditelnit prostřednictvím prohlášením naší neformální rady 8. února v San Sebastianu. Prohlášení, které právě souvisí s touto záležitostí, čili zveditelnění vědy pro hospodářskou obnovu a podnicení hospodářského růstu. A chceme mít účinnější vědu, která bude lépe čelit globálním výzvám, čili joint programming a spolupráci v tom soukromo-veřejném sektoru. Musíme také pokročit. No, ono to prohlášení, eh, ten návrh eh, předsednictví, abychom udělali něco takového jako Science for Recovering, čili věda pro obnovu, hmm, chceme, aby se to rozšířilo také mini, pro ministry průmyslu. Jak tady věda chce významně přispět svými znalostmi právě obnově hospodářských sektorů, aby se čelilo výzvám, před kterými Evropa nyní stojí? Mnohokrát děkuji. Nyní máme trochu problém s časem. Můžeme může se každý dostat, dostat ke slovu jedině, když dodržíte čas jedné minuty. Každý, kdo bude klást otázku, jedna minuta. Paní Gutierrez Cortines. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítám tady paní ministrini, děkuji vám za vaše představení, ale chtěla jsem se zeptat jedné věci. Eh, domnívám se, že teď, když máme ten velký problém s nedostatkem mobility, Eh, protože prostě výzkumníci naši se nemusí jaksi hýbat, protože univerzity nic nezískají touto mobilitou na základě dalších důvodů. Nebylo by možné, aby ERA, Evropský prostor pro výzkum, a nové společné programy byly více navázány s dalšími mezinárodními, mezinárodními výzkumy tak, aby podniky v rámci vzdělávání skompletovaly celý balíček, abychom tady podnítili tento projekt. To znamená projekt master eh, pro vzdělávání společně samozřejmě s možností stipendií a propojení s vědou. Eh, Děkuji, paní Mesčaros. Pan Mesčaros. Pane předsedo, paní ministrině, velice vás vítám. A jsem velice rád, že jsme si mohli vyslechnout váš projev. Velice se mi líbil. Já se domnívám, že ve Španělsku je vaše ministerstvo v dobrých rukou. Mám jenom jednu otázku. Co si myslíte o tom, že v členských státech EU máme, eh, vydáváme různé financování na výzkum. Na Španěl, ve Španělsku je to například 2% eh, hrubého domácího produktu, v jiných státech je to 4%. Co by se mělo udělat pro to, aby se tato propast změnila? Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zhodnotit to, jak k věcem přistupuje španělské předsednictví. Vy jste hovořila o špičkové úrovni, hovořila jste také o kohezi. Já jsem fan Nistelrooy z Nizozemska. A máme zde tedy špičkovou úroveň a na druhé straně kohezi. Řekla jste, že se pomohlo nevyvinutým regionům. A není ale už jsme o krok dále. Pokud se podíváme na soudržnost ve smlouvě, a potom se zde jedná o určité sektory, které by měly být sektory růstu. A jde o rozhodnutí, také pokud jde o financování. Dále otázka. Jak vnímáte technologické iniciativy, velké programy a odpovědnost těchto programů? Já jsem měl pocit, že se zde jedná především o kontrolu. Jede zde ale také samozřejmě o znalosti. Několik zemí spolupracuje, ale ne všechny. Pan Zoza Wagner. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poblahopřát paní ministrini za její představení španělského předsednictví a chtěl bych velice stručně říci dvě věci. Co se líbí výzkumníkovi a co se mu nelíbí. Výzkum, to, co se líbí španělskému evropskému výzkumníkovi, je, že může počítat s bezpečností s jistotou práce. A za druhé, aby ho nechali pracovat v klidu to, co se nelíbí výzkumníkovi je eh, byrokratická zátěž, kterou trpí a technokratické věci, které třeba překonávat. Co uděláte pro to, abyste eh, korigovala tyto problémy, protože za to by vám jistě evropští výzkumníci byli velice vděční. Mm, přeji vám v tom hodně štěstí a víte, že můžete počítat s pomocí mě jako skromného poslance. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Matias. Děkuji, pane předsedo. Tady jsem. Chtěla bych uvítat paní ministrini. Já jsem si ráda vyslechla to, co jsem slyšela, také to, jaký máte program. Mnoho otázek, které jsem chtěla položit, už bylo položeno, takže jenom jeden bod. Evropa se snaží etablovat jako nejkonkurence schopnější společnost eh, na světě založená na vědomostech. Eh, měli jsme určité ambice, které jsme nedosáhli. Doufám, že eh, španělské předsednictví se bude snažit o procazení strategie EU 2020. Hovořila jste o byrokracii, ale hovořila jste méně o lidech, kteří provádějí výzkum. Víme, že výzkumníci nyní mají méně jistoty, že situace je pro ně eh, více problematická. Nebyla zde dostatečná mobilita výzkumníků do posud. Výzkumníci se nemohou dostatečně pohybovat a jejich prekérní situace se jenom zhoršuje. Španělská vláda je vzácným příkladem vlády, která se snaží zahrnout eh, mladé výzkumníky a přijmout opatření eh, pro podporu mladých výzkumníků. Možná vaše nejlepší praxe by se mohla chytit také v jiných členských státech. Eh, doufám, že zkušenost ze Španělska bude nakažlivá, aby i jiné členské státy začaly pomáhat mladým výzkumníkům. Potřebujeme zohlednit práva pracovníků v oblasti výzkumu. Děkuji, paní ministrině. Mohla byste se pokusit během deseti minut odpovědět? Pokusím se o to, pane předsedo. Nejprve bych odpověděla paní Gutierrez. to je velice zajímavý bod, který vznesla, to je téma, jak se pokusit pustit do zásadních aspektů, které souvisí se vzděláváním a s interakcí mezi vzděláváním a podnikatelským světem. A jak můžeme toto udělat. Můžeme to vytýčit stejným způsobem, jako se budeme věnovat tématu mobility výzkumníků a politiky eh, sociálního zabezpečení na Radě pro zaměstnanost. Musíme se snažit o optimalizaci eh, na, v rámci zasedání neformálních rad, hovořit o těchto aspektech a zhrnovat výsledky ministerských konferencí a výzkumných konferencí, protože v tomto sdíleném prostoru musíme také sbírat zkušenosti a konkrétně je to právě ono. Mít konkrétní návrhy na minister, z ministerských konferencí na neformálních radách, abychom společně hovořili o potřebách společného konání. Co se týče rozdílů v jednotlivých členských státech ohledně investit eh, investic v přepočtení na HDP, nejlepším způsobem, jak přesvědčit, je ukázat na rentabilitu investic do výzkumu a vývoje. My jsme ve Španělsku iniciovali toto akci, to je akce, která byla nesmírně účinná ve Španělsku jsme ukázali především našim malým a středně velkým podnikům, že investování do rozvoje, do vývoje a výzkumu zvýšilo eh, o 16 jejich produktivitu a 18 jejich možnost vývozu. Protože v době krize je možné zaručit pracovní místa a tyto podniky, které investují do výzkumu, mají lepší šanci na přežití. A co se týče základního výzkumu, tady musíme našim občanům ukázat prostřednictvím šířením vědeckých znalostí, že velké výzvy Eh, které transformují lidstvo, právě souvisejí se společností znalostí. Společnost nemůže zůstat na okraji. Evropa je nesmírně důležitá, unie členských států a je třeba vytyčovat politiky eh, tak, aby skutečně jsme budovali na vynikajících, excelentních znalostech abychom, aniž bychom to roztříštili do jednotlivých sektorů. Domnívám se, že jednak šíření těch poznatků a konkrétní představování výsledků by mohlo přesvědčit naše ministry financí a hospodářství, že je třeba věnovat významnou složku rozpočtu právě na vědu a výzkum. Co se týče onoho zjednodušování, Španělsko hájí naprosto regiony znalostí a také možnosti, které jednotlivé regiony mají eh, to je právě také otázka zprávy věcí veřejných, kde musíme počítat s regiony. Máme tady část implikace evropské vědy, která souvisí ne pouze s optimalizací zdrojů, které Evropa má, ale také souvisí se závazkem členských států, aby národní politiky a v rámci národních politik sladily regionální politiky s evropskou politikou, abychom se snažili mít stejnou linii, abychom skutečně zrcadlili na jednotlivých úrovních stejné cíle a tím můžeme přinést eh, konkrétní výsledky a proto je například důležitý ten fond Federer, který ve Španělsku měl veliký význam pro soudržnost španělských regionů. A co se týče profesní dráhy výzkumníků, Eh, Španělsko chce pokročit v sociálním zabezpečení a v právech výzkumníků, protože právě tak, jak paní Gutierrez již na to upozornila, pouze tak můžeme samozřejmě podnítit lidi, aby se věnovali vědě. Protože mladí lidé, kteří se dnes rozhodují, co budou v budoucnosti, musí si přát také stát se výzkumníky a proto je musíme nabídnout. Sociální uznání jejich profese které eh, pomo- pomoci také, jak si zviditelnit zásluhu této kariéry. A tady už jsme ve Španělsku učinili poměrně velké kroky a rozhodně se budeme snažit, to je naše velké eh, přání, podělit se eh, v Evropě o ten úspěch, který jsme měli ve Španělsku právě s uznáváním práv výzkumníků, zejména s uznáváním jejich práv na sociální zabezpečení, poskytování stipendií, eh, potom eh, vzdělání, eh, doktorské vzdělání, další možnosti stipendií po ukončení vzdělání prostě udělali jsme takovou inovaci v politice, udělování stipendií doktorantské, postdoktorantské studium a e, také určité modulity pro činné výzkumnice. A tady skutečně tyto politiky můžeme nabídnout jako informaci členským státům jako příklad. Děkuji. Herzlichen Dank. Srdečně děkujeme, paní ministrině, za váš projev a také za to, že jste nám pomohla dodržet čas. Já počítám, že to není poslední rozhovor. A myslím, že v následujících měsících spolu budeme dále hovořit a prodiskutovávat jednotlivá témata. Mnohokrát děkuji, že jste dnes dopoledne přišla, že jsme s vámi mohli hovořit. Bylo to velice zajímavé. Na začátku jsme měli některé technické problémy, ale o to zajímavější byl náš rozhovor. Takže těším se na další spolupráci v následujících měsících. Děkuji.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 Herzlichen Dank. Wir können weitermachen, wenn Sie einverstanden sind. Punkt. Mnohokrát děkujeme, můžeme pokračovat. Bod 21, dialog mezi univerzitami a podniky, nové partnerství. Kolegové, kolegyně, abychom dnes dopoledne stihli všechny body, které máme na plánu, musíme se snažit maximálně 20 minut hovořit o každém bodu. Já se obávám, jinak budou mít někteří kolegové problémy, abychom to stihli na konci. Paní Riera Madurel je první zpravodajkou, která představí svoji zprávu. Gracias, señor presidente. Děkuji vám, pane předsedo, milí kolegové. Budu hovořit o zprávě, kterou právě oznámil pan předsedo a myslím si, že o co jsme usilovali za prvé v této zprávě bylo poukázat na to, aby skutečně fórum v Evropě pro dialog mezi univerzitami a podnikami, podniky se stal dovným, dobrým nástrojem pro zintenzivnění vztahu mezi univerzitami a podniky. A je třeba zintenzivnit uh, Eh, tento vztah, abychom posílili onen trojuhelník znalostí, to znamená vzdělávání, výzkum a inovace ve prospěch podniků, univerzit, znalostí a konkurenceschopnosti Evropské unie. Také jsme chtěli prezentovat ve zprávě, že tento vztah musí jít dvěma směry. Znalosti a informace mezi univerzitami a podniky musí téci jak z oblasti poptávky, tak z oblasti nabídky, řečeno jinými slovy. Je třeba, aby tady e, prostě nejenom to bylo jednosměrná cesta z podniku do univerzit, ale také představovat univerzit, přinášet univerzitní kulturu vzdělanosti a znalostí v podnicích. To znamená podnítit něco, čemu bychom mohli říkat vědečtější firma, vědečtější podnik. Jak to můžeme udělat? Dali jsme zde na papír některé nápady, některé návrhy navíc k tomu, co nám dává komise ve své zprávě. Například z hlediska poptávky se domníváme, že univerzity by měli především udělat dobrou diagnozu toho, jak, jaké mají silné body v oblasti vzdělávání a výzkumu a tyto silné body slaďovat také s potřebami podniku, aniž by zapomínali na zásadní nutnost hodnoty vzdělání, protože prvním krokem pro úspěch v jakémkoliv poli v jakékoliv oblasti, i v transferu technologií a vztahu s podniky, je skutečnost, aby univerzity na pracovní trh dodávaly dobře vzdělaný personál, který bude schopen čelit jakýmkoliv problémům týkající na základě dobrých znalostí. Eh, z hlediska Eh, poptávky podniky musí také zlepšit svou kapacitu a musí také zlepšit svou úroveň znalostí tím, že je budou přebírat od univerzit a budou je aplikovat na své oblasti a aktivně se začlení do doktorantských programů a do programu stipendií a eh, uzavírání smluv s výzkumníky. Jak komise tak parlament musí zajistit, promiňte, je třeba zajistit vytvoření adekvátního trhu, který umožní autentický rozvoj evropského prostoru pro výzkum a na druhé straně stimulovat podniky k tomu, aby mohly překonávat administrativní překážky, které ještě stěžují tyto interakce. Také konzolidovat mechanismy, které umožní podnikům lepší spolupráci. Dokument komise také hovoří o nezbytnosti vyvíjet nové formy združení, které budou vznikat mezi univerzitou a podnikem. A už jsem řekla ve svém prvním vstupu, že toto eh, je kontroverzní záležitost, protože celá řada analýz expertů poukazuje na to, že nejplodnější spolupráci v oblasti vztahu mezi univerzity univerzitami a podniky existuje na základě osobních kontaktů prostřednictvím konferencí, seminářů a poskytování služeb a také poskytování výzkumu na základě smlouvy. E, proto tady mohou být flexibilnější cesty než tyto příliš strukturované cesty, které v praxi mohou být příliš zranitelné a mohou prostě udělat z univerzit pouhé poskytovatele znalostí, aniž by se využily další funkce. Tady se logicky samozřejmě odkazuji na, na vzdělání a výzkum. Musí existovat permanentní dialog a spolupráce mezi univerzitami a podniky a ty by měly být založeny toho, také na regionální úrovni, vždy za respektu nezávislosti a autonomie univerzit a veřejný charakter univerzit. E, velký význam mají také mm, e, technologie to napří a také to, k čemu se odkazuji v desátém odstavci. A poslední odstavec. Zde chceme zdůraznit na základě eh, zprávy komise, že je důležité vytvořit takový rámec, kde bude důležitý individuální přístup, zahrnutí osvědčených postupů a proto je nutno lépe zpřístupnit příklady osvědčených postupů a využívat již stávající nástroje jak na regionální, vnitrostátní i komunitární úrovni. A nyní už končím, dámy a pánové poslanci, vidíme, že univerzity reagují pozitivně na stávající pobíčky regionálních programů i komunitárních programů, aby rozvíjeli politiku spolupráce s podniky. Pane předsedo, to jsou ty nejdůležitější body, které jsem chtěla vyzdvihnout z mé zprávy a samozřejmě jako vždy jsem otevřená veškerým návrhům a komentářům mých kolegů. Děkuji vám. Danke sehr. Als erstes a děkujeme. První pan Cukalas. Děkuji, pane předsedo. Návrh stanoviska paní Madurel podle mého se obírá tím správným směrem a myslím si, že to je dobré východisko pro další zabývání se touto problematikou. Ve své prezentaci, já si myslím, a paní Madorel velice dobře nastínila složitost celého tématu. Je to poprvé, kdy vlastně se snažíme spojit dva samostatné světy. Svět akademický a svět podnikatelské sféry. Není pochyb o tom, že mezi těmito světy musí existovat spolupráce. O tom není pochyb. Tady samozřejmě Jednou z hlavních výzev je ochrana nezávislosti akademické sféry. Dalším tématem pak je podpora podnikatelského ducha na vysokých školách, které si musí být vědomy významu také tohoto aspektu. Modely spolupráce mezi vysokými školami a podnikovou sférou ve většině zemí jsou poměrně složitou záležitostí. Přispění podnikatelské sféry ke změně atmosféry na vysokých školách a ke změně osnov a to, jakým způsobem věci řeší problémy, to, to je jedna důležitá věc. A pak je zde otázka zkušeností výzkumníků a, a to, jak pomáhat podnikům překonávat jejich problémy. Tím bychom se také měli zabývat. Eh, já jsem se těšil z velice dobré spolupráce s paní Madurel a své eh, připomínky naší autorce stanoviska zašlu do 2. února, to je do toho příslušného termínu. Domnívám se, že doktorantské problémy, pardon, programy musí být lépe napojeny na podnikatelskou sféru. Možná by dokonce i soukromí zaměstnanci, zaměstnanci soukromé sféry se mohli účastnit tvorby osnov. Paní Kavalio, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mně se velice líbí zpráva paní Madurel. Jenom jedna věc. Vzdělávání je součástí řetězce inovací, stejně tak jako vědecký výzkum. Je nutné, abychom měli takové vzdělávání, které směřuje k výzkumu. Pokud to všechno bude dobře fungovat, potom budeme mít tu zkušenost, že vzdělávání může vést k inovaci a nejenom na univerzitách. Univerzity budou mít tak a stejné postavení a budou se muset, moci plně účastnit různých výzkumných aktivit. Mnoho univerzit ale potřebuje také modely řízení, které jsou efektivnější. Je třeba, aby zde byla větší flexibilita účastníků a aby zde existovala možnost mobility a výzkumníků. Je třeba zde mít pilotní program pro modernizaci univerzit. A je třeba, aby zde byly podněty pro spolupráci podniků a univerzit. Já jsem členkou výboru pro rozpočet a já bych se ráda eh, chtěla zasloužit o to, aby takovýto program existoval pro modernizaci eh, univerzit, aby existovala lepší spolupráce mezi podniky a univerzitami. Pan Balčo. Pane předsedo, mnohokrát děkuji za slovo. A máme zde 12 bodů. Všech 12 bodů mohu podpořit. Pokud hovoříme o modernizaci evropských univerzit, zdá se, že zapomínáme na to, že zde jde o vzdělávání. A Vzděláváme především eh, výzkumníky budoucnosti, a především pokud eh, univerzity správným způsobem fungují, potom vzdělávají budoucí výzkumníky. Zde se univerzity vyzývají, aby pro svůj personál otevřely nové možnosti, které by byly flexibilnější a které by jim umožňovaly duální kariéru. Eh, zamysleme se nad univerzitami. Jsou to většinou státní instituce. Víme, že hospodářská krize eh, tyto instituce také neminula. V Maďarsku byli propuštěni mnozí univerzitní profesoři, protože bylo potřeba šetřit peníze. Z tohoto důvodu univerzity nejsou schopny realizovat eh, projekty mobility a podporovat mobilitu. Nemohou se vzdát těchto učitelů a protože zde není dostatek kolegů, kteří by je mohli zastoupit. A znamená to tedy, že nevyzýváme jenom univerzity, ale vyzýváme také vlády a členské státy proto, aby dali k dispozici rozpočtové prostředky. Jak už jsem řekl, a je třeba zvýšit také prostředky, které poskytuje Evropská unie, aby tak mohla vzniknout skutečná mobilita je nutné, abychom pomohli v současné době univerzitám, které mají problémy finančními prostředky. Další řečník. Mnohokrát děkuji. Ze zkušenosti vím, že zde jsou eh, dva body, které představují integraci, které by umožnily integraci mezi podniky a univerzitami. Za prvé, multidisciplinární přístup, který by napomohl tomu, že specializovaní inženýři se budou moci dále vzdělávat. To je nesmírně důležité pro výzkum a to je velice podstatný bod. Magistři a doktoranti by tak mohli utvářet eh, svoji práci, směřovat svoji práci tak, aby se soustředili na výzkum. Dále je důležitá otázka, jak eh, se eh, povyšují výzkumníci. V současné době to závisí na počtu publikací, ale v podstatě se nikdo nedívá na to, kolik patentů nahlásili a kolik z jejich výsledků bylo skutečně realizováno. Já si myslím, že by bylo velice dobré, pokud bychom tento systém povyšování nějak pozměnili. Určitě by to usnadnilo podporu inovací a umožnilo by to také situaci univerzit a přiblížení univerzit a podniků. Pan Van eh, Děkuji, pane předsedo. Já eh, si velmi cením textu, který nám byl předložen. Eh, je zde patrná snaha o vyváženost eh, v té tematice, které jsme se věnovali již dříve dnes dopoledne, tedy mezi světem akademickým a světem soukromého podnikání. Já mám ovšem dva návrhy, dvě připomínky. Mohli bychom ještě o něco konkrétněji hovořit o tom, o čem jsme diskutovali cirka před čtyřmi lety, šlo o možnost toho, aby si třeba začínající podnik koupil nějaké poznatky od akademického světa. Ono není vždy eh, jasné, na koho se ten podnikatel má obracet. Byla by to eh, důležitá, ehm, by to důležitý krok v této počáteční etapě, který by usnadnil podnikání A je pravda, že v některých zemích EU to již existuje, ale ne ve všech. A já bych tedy předložil konkrétní poznací návrh, který by podpořil možnost jaksi nákupu poznatků ze strany podniku u univerzitu vysokých škol a dále. Ve, za výbor pro průmysl bychom jistě měli říci, že na jedné straně je zde tedy oběh znalostí, poznatků a e, každá vysoká škola také má e, své místo v celosvětové klasifikaci, které známe. A celá řada vysokých škol e, má zároveň za úkol, nebo snaží se působit ve svém regionu, ve své části Evropy. A je tedy třeba, aby vysoké školy poskytovaly potřebné poznatky a možná v této věci bychom to mohli trošku zpřesnit a mohli bychom žádat po komisi, aby eh, nástroje, eh, které máme a také ty překážky, které se objevují, aby eh, jak si byly zaceleny na tuto věc. Děkuji pan Bauer za komisi, ale poprosím o stručnost. Mnohokrát děkuji. Já si myslím, že to, co jsme zde slyšeli, je velice pozitivní, pokud jde o náš dokument. Prosím, aby řečník hovořil do mikrofonu. Omlouvám se, říká řečník. Jediná věc, kterou bych chtěl doplnit, je, že samozřejmě vy se zde soustředíte na výzkum. My bychom ale chtěli podporovat a především spolupráci v oblasti vzdělávání. My se domníváme, že je zde obrovský potenciál a proto, aby se výzkumníci, profesoři i studenti soustředili na podniky. Je možné ovlivňovat vzdělávací metody. Já si myslím, že v evropských univerzitách máme některé velice dobré příklady, kde je vidět eh, víceoborový přístup. Eh, eh, studenti, bakaláři nebo magistři se mohou takovéhoto víceorbovorového přístupu také účastnit. A já si myslím, že to je velice dobré. A já se domnívám, že další detaily je třeba řešit ve výboru pro kulturu. Paní Riara Madurel, chcete něco doplnit? Velice stručně, pane předsedo, dovolte, abych poděkovala eh, za všechny příspěvky kolegů i komise. Především chci říci, že souhlasím se všechny návrhy, zapsala jsem si je a očekávám jejich ehm, pozměňovací návrhy. Doufám, že dohromady vypracujeme dobrou zprávu a Samozřejmě detaily prohovoříme s jednotlivým každým z nich. Děkuji. Mnohokrát děkuji. 2. února poledne konec předkládání pozměňovacích návrhů, inovační politika, společenství v měnícím se světě. Další bod, pan Winkler má slovo, jenom 20 minut máme na celý tento blok. Děkuji, pane předsedo, kolegové, kolegyně. Předseda to již řekl, jedná se o výměnu názorů, první výměnu názorů o zprávě z vlastního podnětu Inovační politika společenství v měnícím se světě. Je to dokument ze září minulého roku 2009. Komise poukazuje na to, že od roku 2005 byly učiněny některé pokroky a komise také poukazuje na cestu v budoucnosti. Základní tezí je, že Inovace vychází z podniků a proto je třeba zlepšit rámcové podmínky pro tyto podniky. To vítáme. Samozřejmě Evropa zůstane jenom konkurenceschopná tehdy, pokud a podniky budou konkurenceschopné, především malé a střední podniky, a naším úkolem je je podporovat. A celkově je toto sdělení ale hodně povrchní. Posuzování eh, do posud dosažených výsledků eh, je ze strany komise a pozitivní. Komise poukazuje na plánovaný inovační akt eh, a na akční plán pro inovace. Původně to bylo plánováno na březen, duben tohoto roku. Víme, že je nutná zlepšená strategie a poslední strategie byla z roku 2006. Je třeba zajistit, aby inovační strategie se soustředila na cíle EU, jako je konkurenceschopnost, zaměstnanost a klimatické změny. E, I když e, je to někdy těžké. E, toto jsou cíle, které jsou stanoveny ve strategii EU 2020 a kterých je třeba dosáhnout. My chceme poradit komisi, jak se soustředit na zlepšování situace inovační politiky. A mě by zajímalo, kdy můžeme počítat s inovačním plánem komise a můžete nám komise zaručit, že bude parlament zohledněn, že budou zohledněny naše názory a jak bude vypadat to začlenění do strategie EU 2020 několik bodů k obsahu budoucího dokumentu. Budoucí inovační strategie musí být široká a musí zahrnovat všechny formy inovace, i ty formy, které nejsou technologické, například v oblasti služeb. A klíčové technologie představují obrovský potenciál pro inovace, ať už v oblasti procesu nebo produktu. A v důsledku jejich růstu se ovlivňuje, se zvyšuje konkurenceschopnost Evropské unie. Jedná se především o informační a komunikační technologie, chemické záležitosti, energetiku, automobilový průmysl, letecký průmysl a další oblasti. Tam inovace představuje velký přínos. Inovace jsou centrálním bodem pro realizaci strategických politických cílů EU. Evropská unie tam, kde ještě má vedoucí pozici, musí svoji pozici upevňovat. I v budoucnosti musíme naše silné stránky dále posilovat. Konkrétně to znamená, že Evropská unie musí mít koordinované kroky na úrovni členských států i no- na úrovni regionů. Tyto kroky musí dále rozšiřovat, aby svoji vůdčí roli se udržela i v budoucnosti. Musí být zaručeno, že malé a střední podniky budou mít možnost realizovat své inovativní myšlenky. Malé a střední podniky potřebují možnost dýchat a jenom tak budou moci být inovativní. Je třeba větší inovační podporu pro malé a střední podniky, musí dojít k byrokratickému odlehčení pro podniky v oblasti eh, výzkumu, inovací, eh, ale také eh, pokud jde o nutné podávání zpráv a tak dále. Musíme vytvořit lepší podmínky, pokud jde o financování inovativních myšlenek rizikovým kapitálem. Musíme mít rámec pro státní pomoc, a musíme ho upravovat s ohledem na budoucí konkurenceschopnost Evropy. Je třeba soustředit se na podporu investic do nových technologií. Takže to bylo několik bodů. Já jsem připraven dnes eh, v rámci výměny názorů o tomto tématu hovořit, eh, přijímat některé eh, návrhy také v následujících dnech. Tato zpráva je velice důležitá pro konkurenceschopnost budoucnosti, pokud jde o termíny Nevím, jestli k tomu chce ještě něco si předseda. Já bych eh, takhle takto skončil. Pan Šimanský, prosím. Děkuji, pane předsedo. A my hodně hovoříme o inovační politice a většinou máme ten stejný problém. Jedná se o špatné financování výzkumu v Evropě, především pokud to porovnáme s jinými zeměmi na světě. Tento rozdíl není možné vyrovnat veřejnými prostředky, protože státy zde mají pro tyto peníze jiné a plány. A problém je, že podniky neinvestují dostatečně. Není možné nutit podniky k tomu, aby vydávali peníze na výzkum, ale jediná možnost, jak zde můžeme něco zlepšit, je, abychom měli lepší ochranu duševního vlastnictví v Evropě. V dnešní době je to velice drahé v Evropě mít práva na duševní vlastnictví. Je nutné, abychom v Evropě měli dostatek peněz, které plynou od podniků do inovací. Evropský plán je velice ambiciozní. My jsme ale ztratili mnoho času na tom, aby jsme se snažili nalézt dobré řešení pro evropské patentové právo. Možná bychom mohli pokročit o krok dál, pokud jde o vzájemné uznávání patentů v Evropě. Měli bychom také hovořit o možnostech financování a také o e, možnostech financování překladů patentů. Já si myslím, že to je skutečně klíčová otázka pro řešení současných problémů. Jde o ochranu duševního vlastnictví. Paní Hercog? Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit ve dvou eh, funkcích. Nejdříve za paní Merkiš, která je stínovou zpravodajkou. Jejím jménem bych chtěla eh, položit dvě přímé otázky komisi. Otázky jsou následující. Mohla by komise eh, dát jasné odpovědi na týkající se harmonogramu pro inovační akt? Slyšeli jsme, že komise se chystá omezit inovační akční plán. Mohli byste k tomu něco říci? To byly tedy otázky stínové zpravodajky. Já bych jí ráda dala odpovědi. A v druhé funkci bych chtěla hovořit jako bývalá zpravodajka pro Small Business Act a jako někdo, kdo se zabývá malými a středními podniky, stejně tak jako inovací a výzkumem zde v parlamentu, a to už určitou dobu. Chtěla bych říci, že Small Business Act je dobrým příkladem, je dobré, že se nyní naplňuje. Ačkoliv jsem trochu zklamaná tím, co jsem četla v tomto dokumentu o inovaci. Chtěla bych říci proč. Myslím si, že je zde prostor pro další zlepšení. A pro mě definice inovace může být efektivní změna pro lepší využití finančních zdrojů, přírodních zdrojů a lidských zdrojů. Já bych chtěla zdůraznit, že inovace proto není především technickou otázkou. Já si myslím, že musíme jít o krok dále. Musíme hledat příležitosti pro inovace především v oblasti služeb. A také v pozměněných podnikatelských modelech. Já si myslím, že eh, v následujícím desetiletí bychom měli hovořit o inovaci v souvislosti s digitální agendou, v souvislosti s digitálním světem. Eh, to přináší zcela nový rozměr. Já si myslím, že zde je, zde je stále ještě příležitost, abychom tento dokument vylepšili a já budu ráda, když budu moci přispět. Poslední a připomínky a otázky. Chtěli bychom mít posílenou spolupráci mezi generálním ředitelstvím pro výzkum a pro podniky, protože inovace není jenom rozšířený výzkum. Je to zavádění inovativních technologií a především do světa malých podniků. Já bych se chtěla zeptat, jak plánujete spolupráci mezi dvěma generálními ředitelstvími, aby tak výzkum nebyl nějakým způsobem odkládán stranou. Paní Kavaljo, Inovace v Evropské unii by měly hrát velice důležitou roli v řešení problémů světa. Z tohoto důvodu abych chtěla, aby do této zprávy byly zaneseny, zanesena některá doporučení. Za prvé, posun v politice od technologické změny k tomu, aby jsme se soustředili na společenské změny. Neměli bychom se soustředit jenom na technologickou inovaci, ale měli bychom inovaci definovat eh, šířeji, například eh, sociální inovace, eh, inovace ve veřejných službách a tak dále. Je třeba podporovat otevřenou inovaci. Věda a inovace musí být upraveny politikou, která podporuje otevřenou inovaci. Je třeba například, abychom měli síť inovačních laboratoří v Evropě a je třeba zlepšovat přesranční spolupráci mezi lidmi, eh, eh, podniky, eh, vědeckou obcí a tak dále. Je třeba božit překážky. Je nutné mít otevřenou konkurenci, pokud jde o inovace. Druhé doporučení je, abychom dávali více peněz na tuto oblast. Eh, veřejný sektor má problémy s financemi, proto bychom měli podporovat eh, eh, prostředky ze soukromého sektoru například spolufinancováním. A třetí bod, lepší koordinace mezi inovačními programy, mezi členskými státy a na regionální úrovni. To by vedlo k tomu, že bychom zabránili fragmentaci. Děkuji. Pan van Nistelrooy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych se připojil ke slovům, která jste zazněla, zejména protože jde tedy o zprávu z vlastního podnětu v našem výboru ITRE, tedy, která přichází k nám do v našem výboru ITRE a jde nám o posílení politiky Evropské unie i členských zemí v této věci. Paní Quinn uvedla, že činnosti v oblasti inovace budou eh, koordinovány, že k tomu bude vypracován komisí velmi konkrétní dokument. Nás by tedy zajímalo, jak to bude vypadat následně, protože eh, před létem je třeba rychle dokončit tento dokument a zaměřit se na klíčové věci. A potom, pokud je o ten formálnější právní rámec, potom třeba pokračovat v té diskusi. respekt, máme tady možnost ehm, samozřejmě široké diskuse, mohli bychom víc dokumentů komise, ale ten už je čtyři roky starý a, a za ty roky se svět změnil. Nyní máme španělské předsednictví. Možná, možná bychom mohli pojmout tuto věc nyní eh, odlišně, protože zdá se, že když to ponecháme jenom na členských zemích, tak to není dostatečně efektivní a Ehm, není to dostatečné v Evropě pro rok 2020. Měli bychom se zaměřit na ty hlavní body a tak bychom jistě dosáhli lepších výsledků. Takže bude ta zpráva z vlastního podnětu velmi široce pojatá, anebo se zaměříme jenom na některé klíčové body. To je moje otázka na zpravodajku a především také na Evropskou komisi. Za komisi pan Dövy. Entschränkung. Stručně, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, dámy a pánové. Já bych rád nejprve upřesnil některé věci, pokud je o tu post, ten postup, tu proceduru. Takže ano, bylo zde to sdělení komise z, ze září minulého roku a potom to sdělení komise eh, zorganizovala. zahájila širokou veřejnou konzultaci, tak abychom eh, měli a znali také názory těch tzv. stakeholderů, tedy zainteresovaných stran v oblasti inovace. Už máme schromážděné jejich připomínky, máme tady poměrně širokou informační bázi, eh, pokud je o to, co Evropa očekává v této věci. Kromě toho zde jsou pokyny pana Barosa, což samozřejmě pro nás je věc, kterou se musíme řídit a Dále zda ta strategie pro rok 2020, kterou komise navrhne za pár týdnů. Takže toto je ten obecný rámec, ve kterém se pohybujeme, tedy pokyny pana Barosa, eh, ale také budoucí eh, strategie EU 2020. A na základě toho vypracujeme akční plán pro inovace. Abych zareagoval na otázky, které zazněly. Tento plán samozřejmě nebude moci být přijat v Dubnu, jak se s tím původně počítal. Myslím si, že třeba eh, uvažovat spíše o červnu až září. Je pro mě trošku obtížné to odhadnout, protože to bude záviset na eh, budoucí komisi. Ale myslím si, že tedy je reálnější, aby pan Tajany a paní Quinn eh, mohli dát veškerou politickou ambici do přípravy tohoto plánu, takže myslím si, že třeba počítat se ho předtím mezi černem a zářím. Pokud je o spolupráci mezi DG pro výzkum a DG pro podnikání, eh, já sám tedy pracuji na DG pro podnikání, eh, my už se spolupracujeme na této věci s kolegy z DG pro výzkum, už jsme se s nimi eh, skontaktovali, tyto kontakty se budou četnější v nadcházejících týdnech. Akční plán pro inovace bude prvním důležitým strategickým dokumentem ohledně inovací. Ehm, samozřejmě bude zohledněna i otázka problematika výzkumu. Náš přístup k inovacím ehm, je jasný. Domníváme se, že stejně tak jako výzkum a technologie ino... výzkum a technologie mají zásadní význam pro rozvoj inovací, ale chceme tam mít určitý koncept Zkušenosti, zkušenosti stále více ukazují, že různé techniky, design nebo zavádění nových eh, obchodních modelů, eh, inovace eh, v organizaci, činnosti práce a vůbec inovace v podnikatelském sektoru se v čase vyvíjejí. A to je třeba zohlednit. Já jsem s velkým pochopením vyslechl poznámky pánu poslancu a paní poslankyně. Já si myslím, že my sdílíme váš přístup a s velkým zájmem budeme vycházet eh, z toho, co zde od vás zaznělo. Protože si myslím, že na jedné straně je význam technologií a v tom sdělení ohledně technologií, které jsme v minulosti vydali, eh, jsme jasně řekli, jaký význam překládáme technologiím, ale také překládáme význam určitým nástrojům, které jsme zavedli, jako jsou klastery, jako jsou in-markety a další věci v oblasti inovací. Ehm, Mám omezený čas, takže myslím, že tady již skončím, ale jsem vám samozřejmě k dispozici pro eh, případná další zpřesnění, znamená pokud je tam budoucí akční plán. Děkuji. Děkuji, pane Winklere. Chcete ještě mluvit? Nikoli? Takže je důležité, že nemáme obrovský tlak, pokud je o čas, ale čím dříve zaujmeme pozici, tím spíše budeme moci mít vliv na to, co udělá komise. Takže doporučili, abychom se rozhodli pokud možno rychle. Předseda si vypnul mikrofon. Excuse me, next point. Předseda se omlouvá. Další eh, bod. Investiční projekty do energetické infrastruktury paní Balean. Well, uh, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Dear colleagues, uh... Vážení kolegové, energetická infrastruktura a sběr údajů pro, plán, eh, pro strategii plánování této infrastruktury. Ráda bych připomněla, že cílem návrhu je um, aby komise měla ucelený obrázek o potenciálně budoucím vývoji v oblasti energetické infrastruktury, tak, aby mohla přijít s analýzou budoucích možností pro sladění strany nabídky a poptávky, tak, abychom zajistili jednak obecně bezpečnost dodávek a jednak je to potřebné také pro implementaci evropské energetické politiky. Počet eh, poznacích návrhů, které byly předloženy, je sice dosti vysoký, ale nedomnívám se, že by eh, panovaly výrazně odlišné názory ve výboru. Eh, všem nám jde o to, aby komise si udělala opravdu dobrý ucelený přehled o aktuálním stavu, aby informace od podniku zůstaly důvěrné a aby byla provedena komplexní analýza, která by poté byla zveřejněna. Ovšem, než se pustím do samotného obsahu, Ráda bych se zmínila o otázce právního základu. Já jsem vděčná za podporu kolegů, kteří žádají změnu právního základu eh, na článek 194 eh, eh, Lisabonské smlouvy, tedy článek o energetické politice. Výbor pro právní záležitosti o tom dnes dopoledne hlasuje a podle mých informací podpoří tuto změnu právního základu. Tato změna by znamenala pro parlament spolurozhodování. Rada bohužel není ochotná přijmout náš názor, takže já bych poprosila i nadále o podporu našeho výboru, tak abychom eh, tuto věc mohli táhnout dále, případně až k Evropskému soudnímu dvoru, bude-li to nutné. Na základě předložených poznacích návrhů jsme vytvořili, sestavili řadu kompromisních návrhů, které jsme projednali se stínovými zpravodaji. Jsem ráda, že je zde eh, podpora zpřísnění ustanovení o důvěrnosti, to je kompromis číslo 5, a pro rozšíření té analýzy, kterou musí komise poté zveřejnit, to je kompromis číslo 6. Kompromise také zjevně musí koordinovat svoji činnost ENCO E a ENCO G, které mají eh, podobné úkoly eh, v oblasti schromášťování údajů. To je obsahem kompromisu číslo 7. Eh, jedna věc, o které mám ještě určité pochybnosti, a možná to ještě budeme muset projednat, to je, kdy by měla vstoupit platnost povinnost notifikace plánovaných projektů. Pokud to bude příliš brzy ve fázi pouhé myšlenky, ještě třeba i bez studie proveditelnosti, pak zde existuje riziko, že budou problémy s důvěrností pro podniky, i kdybychom v tom nařízení měli nastavené určité kontrolní mechanismy. Ehm, podávání zpráv o energetické infrastruktuře by mělo exkluzivně vycházet z informací, které jsou již dostupné v členských zemích, z dlouhodobých plánů. Respektive dlouhodobé plány jsou důvěrné povahy Ehm, je to citlivé pro akciové trhy, pro trh práce, to je třeba zohlednit. Povolení jsou jediným důvěryhodným zdrojem ehm, o investicích od průmyslu. Dále, ehm, pokud jde o uzavírání. Tady jsou určité obavy hledně eh, právního souladu s povinností notifikovat eh, zaměstnance a další zainteresované strany a také tady může být problém eh, s komunikační politikou podniku. Tady ani pětileté, ani třileté období se nezdá být vhodné, protože jakmile to rozhodnutí padne, možná bude realizováno rychle, aby se omezila nejistota pro zaměstnance. Takže já bych ráda požádala to, abychom kompromisu 3 a 2 věnovali patřičnou pozornost, tak abychom dosáhli vyváženosti mezi, toho, že, mezi tím, že komise potřebuje mít určitý přehled o investicích plánovaných na příští léta a na druhé straně potřebou toho, aby ty informace byly eh, přesné, aby nebyly zveřejňovány obchodně citlivé informace. Pokud je o zbylé pozměňovací návrhy, mým stanoviskem bude postarat se o to, aby byly užitečné pro analýzu komise, aby byly e, přesné z technického, z odborného hlediska, aby byly v souhlase s celkovým cílem nařízení a aby neusilovaly dosažení něčeho jiného nebo něčeho, co by e, náleželo do oblasti jiných legislativních aktů. Víme, že často existuje toto pokušení pokusit se cestou poznacích návrhů do toho zavést jiné věci, které nutně nesouvisí s cílem daného legislativního aktu. Takže ještě nám zbývá trocha společné práce, ale věřím, že se nám podaří dosáhnout schody prakticky u všech bodů a že eh, získáme širokou podporu pro hlasování, které je plánováno na příští čtvrtek. A těším se na vaše poznámky, vážení kolegové. Mnohokrát děkuji. Pan Shadow. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zdůraznil eh, jak dobře mm, paní Valean eh, koordinovala eh, naše spolupráce. Bylo to velmi zajímavé a velmi konstruktivní. Je pravda, že jednou z velkých výzev u tohoto eh, návrhu je viditelnost pro mm, investiční plány v oblasti energetiky. Je pravda, že jsme hovořili o vyváženosti mezi nutnou důvěrností informací, utajením informací a na druhé straně eh, představu, že bychom eh, neměli podrývat efektivnost tohoto nástroje. Pokud eh, by ta, to období pro notifikaci, ta lhuta byla příliš krátká, pak bychom neměli politické nástroje pro to, jak měnit plánované investice. Takže já si myslím, že tady se nám podaří nakonec dospět k nějakému vhodnému kompromisu. Samozřejmě je potřeba dolatit ještě některé technické detaily, e, i obsahové věcné detaily. Některé věci je třeba ještě doladit. Mně se zdá, možná to je e, jedna důležitá věc, o které bych se zmínil, všechny infrastruktury spojené e, s decentralizovanou energetikou zase nejsou součástí, co se nám navrhováno. Zdá se nám, bylo důležité, že ne každý maličkatý eh, projekt eh, v decentralizované energetiky musí být notifikován, ale komise by měla být možnost v rámci sběru informací, eh, měla být možnost přístupu především k národním plánům pro decentralizovanou energetiku, protože konec konců je to důležitý cíl rozvoje, tak, takže potřeba bychom měli přesnější Eh, přehled o energetické infrastruktuře v Evropě. A možná ještě jedna poslední věc. Včera jsme se bavili na schůzce s paní Valán a tinovými zpravodaji o potřebě eh, zapojit eh, energetické infrastruktury, které mohou být i mimo EU, ale jejich cílem je především dodávat na evropský trh. Ty je také třeba zahrnout. Je tady například příklad Deserteku, který bude důležitý a bylo by opravdu eh, zvláštní, kdyby do této eh, vize, do tohoto přehledu energetických infrastruktur v Evropě eh, nebyla, nebyl zahrnut tento druh infrastruktury, protože samozřejmě tyto infrastruktury budou mít dopad na stranu dodávky v Evropě. Děkujeme, pan Girek. Děkuji, pane předsedající. Podstavovým celem omovianek... Děkuji, pane předsedo.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 Máme tady hospodářskou soutěž, která by mohla zlepšit národní procesy a také zlepšit systém propojení. English. The problem in English. Jsou to nějaké problémy s tlumočením v angličtině? Können Sie mal schauen, ob das wieder klappt? Můžeme se podívat, jestli to funguje. Angličtina funguje. Setzungsproblem.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 mluvíme, musíme tu infrastrukturę dobrze zdefiniować. I... Abychom věděli, o čem hovoříme, a je třeba, abychom jasně definovali infrastruktury. A to je důvod mých pozměvacích návrhů. Dochází zde Především k tomu, že je třeba definovat jasně energetické infrastruktury. Definice ještě není dostatečná. Hovoří se zde o radioaktivních odpadech a o jiných věcech, ale pozměňovací návrh 36 například a sem by mohly spadat také některé odpady nebo CO2, biomasa, stejně tak jako radioaktivní odpady. Potřebujeme obsáhlejší, univerzálnější definici. A dále, pokud jde o skladování, já jsem k tomu také předložil pozměňovací návrh. Pokud se podíváme na různé pozměňovací návrhy, potom musím říci, pokud se podíváme na některé změny, musím říci, že zde ještě některé věci stále chybí. Děkuji, pan Marunesku. Mulțumesc, domnule <clears throat> președinte. În primul rând îi mulțumesc doamnei Vălean pentru efort. Pane předsedo, já bych rád nejprve poděkoval paní Valean za to, že zapracovala poznací návrhy různých politických skupin do kompromisních návrhů. Politická skupina EPP podporuje většinu kompromisních pozměňovacích návrhů a domnívám se, že výsledný text je dokument, který je možné přijmout. Jenom bych se rád ještě dotkl některých bodů. Komise musí vypracovat zprávu o aktuální situaci a o výhledech pro evropskou energetiku, a to každé dva roky. Musí tady mít k dispozici konkrétní údaje, tak aby mohla tuto analýzu provést. Ovšem, zároveň musí zachovávat důvěrnost údajů obdržených od členských zemí. Musíme tedy řešit to, v jaké formě má komise tyto informace zveřejňovat. Eh, mělo být o agregované úrovně, eh, pardon, eh, informace na úrovni jednotlivých členských zemí, tak, abychom neodtajnili důvěrné obchodní informace některých subjektů v energetice. Proto tedy podporujeme Eh, definici, která se týká agregovaných údajů, poskytování agregovaných informací. Je třeba zcela jednoznačně říci, v jaké podobě mají být údaje prezentovány. V textu se hovoří o specific body, konkrétním orgánu, specifickém orgánu. Eh, my bychom byli rádi, kdyby tam bylo uvedeno přesně, o který orgán má jít. Ty orgány, které budou tedy vstupovat do vypracování této analýzy, této analytické zprávy. Byli bychom také rádi, kdyby, hm, kdyby existovaly určité následné etapy u investičních projektů financovaných Evropskou unii. Jde například o investiční projekty, ve třetích zemích, které mají dopad na energetickou bezpečnost a energetický trh v Evropské unii. Je důležité mít představu o tom, jak je vývoj ve třetích zemích, jakmile to má výraznější vliv na energetický trh v EU. A poslední věc. Hovoří se tam o používá se tam slovní splně low carbon, tedy nízkouhlíkový s malými emisemi uhlíku. To je pro EPP důležité, jsme tomu velice rádi. Děkujeme. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat výboru za zájem o toto téma a především bych chtěl poděkovat paní Valean za velice dobře odvednou práci a, a za to, že, že se snažila pozměňovací návrhy shrnout do kompromisních pozměňovacích návrhů, protože k článku 3 jsme měli až 140 pozměňovacích návrhů, takže já jsem skutečně velice vděčný za snahu paní Valeane. A pokud jde o obsah, většina věcí je přijatelná pro komisi. A mám na mysli obsah těch zpráv, oznamovacích zpráv, také pokud jde o transparentnost, také pokud jde o důvěrnost. Pokud jde o rozsah, my bychom uvítali, aby se to také rozšířilo na ropu a, a plyn. Zároveň můžeme přijmout nižší hranice, které navrhujete. A viděli jsme kompromisní návrhy a jsme rádi, že v současné době plánovaný čas, a tedy ta, to období pěti let je přijatelné. Vím, že paní Valian má nějaké obavy, ale my bychom přijali ten kompromisní návrh tak, jak stojí nyní. Pokud jde o naše obavy, Jedná se především o další rozšiřování rozsahu, což překračuje to, co a my chceme. Eh, zvyšilo by to administrativní zátěž. Můžeme se nad tím zamyslet, ale je třeba, abychom byli opatření, opatrní, pokud jde o další rozšiřování rozsahu. Zároveň bychom se měli vyhnout tomu, aby toto nařízení se stalo opatřením, které by zajišťovalo komplementaritu s dalšími sekundárními eh, nařízeními. Eh, já si myslím, že o to zde nejde. Takže celkově jsme velice vděční. Domníváme se, že mnoho z těch eh, myšlenek, které zde jsou vyjádřeny, je přijatelných a uvidíme, jak bude pokračovat diskuze v radě. Budeme se snažit o to, aby rada přijala tyto vaše návrhy. Pokud jde o právní základ, naše právní služba eh, se na to podívala. Komisař Píbalks a Ehm, vám poslal dopis, že články 337 ES a 187 Euratomu by měly být základem pro toto nařízení. Já si myslím, že ehm, se budeme snažit eh, začlenit vaše návrhy do textu rady a děkuji mnohokrát paní Balian za veškeré její snahy. Děkuji. Ještě jeden dotaz od pana Balša. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem byl první, který se přihlásil. Mám ještě jednu otázku. Byly vypracovány kompromisní návrhy. Máme je zde před sebou. Budeme hlasovat jenom o kompromisních návrzích nebo o všech na, uh, pozměňovacích návrzích, které jsou ve, velkém slož, eh, ve velké složce. Uh, bude se hlasovat 3. února, 4. února. Budeme hlasovat o kompromisních návrzích tím pádem ty návrhy, které původní, které vedly k těmto kompromisním návrhům, odpadnou a budeme mít před sebou hlasovací seznam, takže to bude vše jasné. Ano, děkuji, děkuji. Já bych jenom chtěl říci, že souhlasím s kompromisními návrhy věci, a se kterými nesouhlasím, nejsou v pozměňovacích návrzích, kompromisních pozměňovacích návrzích. Děkuji. Než předám slovo zpravodajce ještě jednou, chtěl bych potvrdit, že jsem dostal dopis od pana Píbalkse, pokud jde o právní základ. Zároveň bych chtěl říci, že jsem nyní dostal informaci, že výbor Jury vidí právní základ tak jako my, souhlasili s naším návrhem, a takže náš právní výbor souhlasí s naším přístupem. To je, myslím, důležitá informace. Paní Valean, chcete ještě něco říci? Uh, just, just short comments. Uh. Ano, jenom stručně k tomu, co uvedli kolegové. Napadlo nás zahrnout do toho projekty evropských podniků mimo EU. Respektive pokud je o tuto myšlenku, tak tady já eh, principálně nesouhlasím, protože jednak je zde záležitost extrateritoriality a jednak to nařízení se vztahuje na tyto věci pouze tady, pokud je zde požadavek Eh, energii vyvážet do Evropy. A takováto infrastruktura pro tento účel ta už notifikována je, takže já bych dále nezacházela. Dále zdá se, že potřeba doladit některé definice, definice některých pojmů. Musíme se o tom rozhodnout. Respektive musíme se rozhodnout, za toto je to vhodné místo, kde věci definovat. Pan Gerek se o tom zmiňoval. To, jsou, to je tady předmětem některých pozměňovacích návrhů a možná bychom to mohli nechat na jinou příležitost. No a na závěr ještě bych uvedla, že cílem tohoto nařízení, pokud jsem to dobře pochopila, e, není měnit investice. Takže představa, že bychom měli vědět, co se bude dít, tak abychom měli možnost do toho zasahovat a měnit ty investice, cesta je zcela nepřijatelná, podle mého. Ale budeme to o tom tedy ještě diskutovat a hlasovat se bude 4. února. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Dostáváme se k bodu 24, zpráva o bílé knize komise nazvané Přizpůsobení se změně klimatu, směřování k evropskému akčnímu rámci. Paní Matias, zpravodajka, má slovo jako první a poté další kolegové. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla potvrdit, že naše portugalská tradice je snažit se o dobrou práci v této oblasti a chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří se mnou hovořili, pokud jde o tuto zprávu. Měli jsme první výměnu názorů. Promiňte, toto je první výměna názorů a já se těším na vaše připomínky kromě těch připomínek, které už jsem od kolegů slyšela. Já bych chtěla pogratulovat komisi k tomu, že přijala tuto iniciativu. Já se domnívám, že tato bílá kniha o přizpůsobení se změně klimatu je nesmírně důležitá v současné době, v současném kontextu. Je jasné, že potřebujeme mít stále silnější spolupráci protože klimatické změny jsou celosvětovým jevem, ale mají různé dopady na jednotlivé regiony. Nesmíme zapomenout na to, že pokud se tento, eh, tato bílá kniha soustředí především na eh, adaptační opatření, je jasné, že je ale těžké nějak jasně eh, rozdělit adaptační opatření od opatření týkající se zmírňování. Samozřejmě se musíme snažit řešit negativní dopady změn klimatu, ale tato bílá kniha se soustředí především na výzkum a energetiku. Já tedy nějak nepřesahuji tento rámec komise, rámec dělení komise. Já nechci zasahovat do kompetence výboru Envy. Nechci vás příliš eh, zdržovat, takže se budu soustředit na několik zásadních bodů. Za prvé, infrastruktura. Musíme uznat, že v důsledku klimatických změn dojde k výraznému dopadu na naše infrastruktury, pokud jde o dodávky a pokud jde o přístup k energetickým zdrojům. Dojde také k problémům, pokud jde o a infrastrukturu a náklady. A bude nutné přizpůsobit infrastrukturu dopadům klimatických změn. Já bych zde chtěla požádat komisi a členské státy, aby ve svých akčních plánech poskytly informace nejenom o nákladech na infrastrukturu, ale také o e, rozdělení těchto nákladů. Také bych chtěla poukázat na potřebu posílit a e, zahrnout některé opatření pro jednotlivá odvětví. Musíme zvýšit bezpečnost a výrobu energie. Musíme se zároveň zabývat ekologickými standardy pro nové budovy. Komise se na, snaží navrhnout eurokódy pro schvalování využití budov. A zabývá se eh, ekologickým dopadem jednotlivých budov. Je třeba se soustředit na strategický eh, dopad na životní prostředí. Pokud jde o přístup k energii, je nutné se soustředit na princip solidarity mezi jednotlivými členskými státy. Kromě solidarity mezi členskými státy se Evropská unie musí rovněž snažit eh, změnit eh, svoji politiku energetické účinnosti. Musíme posilovat využívání obnovitelných zdrojů a musíme udělat všechno co je možné, tedy především členské státy musí udělat všechno, co je možné, abychom dosáhli výsledků. Je třeba, abychom měli eh, akční plány hotovy do 30. června 2010. Soukromý sektor nám musí pomáhat při eh, posilování energetické účinnosti. Ale členské státy rovněž musí zaručit, že bude docházet k technologické spolupráci. Musíme zohlednit národní akční plány, které jsou nesmírně důležité v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Zároveň se musíme podívat na adaptační opatření v oblasti ekonomiky. Klimatické změny mají dopad na hospodářství a hospodářský vývoj. Myslím si, že na to se často zapomíná. Potřebujeme mít tudy, tudíž dostupné zdroje, finanční zdroje, aby naše ekonomiky se mohly přizpůsobit na klimatické změny. Tato opatření by neměla být omezena jenom na zdroje z obchodování s emisními povolenkami. Potřebujeme mít jiné finanční zdroje. Pokud jde o výzkum, jsou zde dvě oblasti, které jsou nesmírně důležité. Za prvé potřebujeme posilovat veřejné investice do výzkumu v oblasti mezinárodní spolupráce. A v kontextu rámcového, osmého rámcového programu je třeba podporovat eh, mezinárodní spolupráci ve výzkumu. Zde můžeme využívat také národní eh, výzkumné fondy a fondy na úrovni Evropské unie. Zde se musíme soustředit na opatření pro zmírňování dopadu změny klimatu. Členské státy se rovněž musí účastnit sdílení informací o klimatických změnách. Musíme zlepšit dostupnost takovýchto údajů o klimatických změnách. Také uznávám důležitost iniciativ na místní úrovni, které musí být součástí našeho boje proti klimatickým změnám. Musíme se podívat na aspekty eh, bílé knihy, které se týkají eh, našeho výboru. Jedná se tedy především o výzkum, energetiku a vývoj. Těším se na vaše připomínky. A paní Jan Sisli. Chvála lepa in uh, chvála poročovalky, uh, který je... Děkuji, chci poděkovat naší zpravodajce. Myslím, že to byla vynikající prezentace. Souhlasím s ní. myslím, že potřebujeme posílit evropskou spolupráci v této věci a evropský, potřebujeme evropský přístup eh, v oblasti adaptace. Také souhlasím, pokud je o význam eh, národních akčních plánů. Energetická infrastruktura je velmi zranitelná a velmi důležitá. Rovněž souhlasím, pokud je o analýzy nákladu a přínosu, či výnosu Musíme jednat nyní. Pokud bychom kroky oddalovali, tak následně budou ty náklady daleko vyšší. Ovšem chci říct, že bychom se měli zaměřit také na některé oblasti naší jurisdikce. Měli bychom se podle mého, našich pravomocí, myslím, že bychom se měli více zaměřovat na adaptaci Vyjdu tady z toho návrhu stanoviska. Myslím si, že některé věci tam chybí. Myslím, že bychom měli poukázat na zranitelnost infrastruktury obecně. Je třeba klást zvláštní důraz na tu infrastrukturu, která je důležitá pro fungování jednotného věčního trhu. Tedy infrastrukturu, která je pro tento trh podstatná. V energetice jsme už dopra- eh, mm, infrastrukturu zmiňovali, ale je zde rovněž doprava. Dopad klimatických změn je obrovský například u železnic. Má to dopady na, na aktivat majetek, na stavební materiál. Rovněž můžeme zmínit zranitelnost telekomunikačních sítí. Já si myslím, že toto je třeba potrhnout v našem stanovisku. A pak je zde ještě jedna věc, a totiž dopad klimatických změn na průmysl a zejména na malé a střední podniky. Takové podniky jsou zranitelné například v případě povodní, kdy selhává infrastruktura. Rovněž je třeba zohlednit um, aktuální normy, a zabývat se možností k dalšího e, zpřísňování. Také třeba přijmout e, opatření ve prospěch podnikatelské sféry. Je třeba pomyšlet na rozvoj finančních služeb a dostatečných e, záruk, které bychom mohli poskytnout podnikatelům. Abychom dosáhli úspěchu v oblasti přizpůsobení, musíme mít také funkční globální navigační satelitní systém, to je klíčové. Kromě toho se navrhovatelka zmiňuje o osmém rámcovém programu pro výzkum. Já si myslím, že touto cestou je třeba eh, zajistit eh, synergii všech nástrojů v oblasti výzkumu. Měli bychom pamatovat také na Evropský eh, technologický institut EIT, Ráda bych nabídla svůj názor ještě na jednu věc. Pokud máme zprávu, která je věnovaná přizpůsobení se klimatickým změnám, samozřejmě musíme být um, opatrní, ale Evropská unie by měla vyčlenit více prostředků na omezování emisí skleníkových plynů, než na přizpůsobení se klimatickým změnám. Na závěr bych ještě ráda položila otázku Evropské komisi. V Bílé knize se hovoří o zavedení zvláštní poradní skupiny, která má být ustavena, měla být ustavena v roce 2009. Nebe zajímalo, zda v této věci již bylo přijato rozhodnutí. Ta, jaké je složení této skupiny, jaké jsou její priority a e, do jaké míry Evropský parlament zapojen do jejího fungování. Děkuji. Děkuji, kolega Žadu. Ještě vás žádám, abyste hovořili ne déle než dvě minuty. Pokusím se, pane předsedo. Eh, jednak eh, já eh, chci říct, jak je to kvalitní zpráva z NV a také kvalitní stanovisko navrhuje kolegyně Matyase. Myslím si, že otázka adaptace v souvislosti se stavebními povoleními je podle mého velmi zajímavá. Možná bychom do toho měli vnést ještě některé další aspekty. Infrastruktura samozřejmě je e, křehká, zranitelná, ale je to také celý ten systém, který může být e, křehký a zranitelný. Představme se zemi jako Francie a e, pokud by šlo k velkému suchu, Francie výrazně čerpá elektřinu z jádra a z vody, takže to bychom byli postiženi velkým problémem. Domnívám se, že je třeba otázku kompatibility klimatu a infrastruktury rozšířit o otázku kompatibility klimatu, eh, systému a politik. Myslím si, že není zcela eh, mimo hovořit o zemědělství, tam bychom to mohli mít eh, pojat úplně stejně, nebo u dopravy, u energetiky také je třeba se zajímat o systém. Další věc, a to je důležité, jsou zde ty národní plány pro eh, adaptaci, pro přizpůsobení se, je třeba, aby tyto plány byly veřejné, protože je nesmírně důležité zapojit eh, celou veřejnost a všechny aktéry do boje proti klimatickým změnám. A ještě poslední věc eh, v balíčku pro klima energetiku byl uveden politický závazek, totiž, že část příjmů z, z aukcí s povolenkami eh, by byla vyčleněna právě na problematiku adaptace. Možná i eh, v našem usnesení či v našem stanovisku bychom mohli připomenout tento závazek a nutnost jeho dodržení. Možná bychom mohli připomenout i eh, příslip Skodaně, tedy předběžné respektive tedy poskytnout rozvojovým zemím, které jsou nejvíce postiženy klimatickým změny, již není nějaké, nějakou podporu na adaptaci. Děkuji, pan Skilakakis. Děkuji, pane předsedo. Adaptace je nevyhnutelná, protože v příštích 30 letech eh, na příštích 30 let vlastně už klimatické změny jsou předurčeny. Vědci nám říkají, že příštích 30 let budeme žít s klimatickými změnami. Panuje velká nejistota ohledně tohoto jevu, nevíme přesně, k čemu dojde a když si prostudujeme Bílou knihu komise, uvidíme, že neobsahuje žádné priority. Už jedna věc, kterou potřebujeme, je časový rámec pro to, co předpokládáme, že se bude dít a potom potřebujeme mít eh, priority pro naše politiky, protože je něco jiného, co se bude dít za sto let a, a co se děje dnes. Mezi tím je obrovský rozdíl, nebo mezi tím, co se bude dělat v příštích, dít v příštích 20 letech, a protože na to se musíme Eh, připravit již dnes. Potřebujeme tady priority, potřebujeme mít vymezený časový rámec a potřebujeme mnohem více výzkumu právě kvůli nejistotě, která panuje hledně tohoto fenoménu. Tento výzkum musí probíhat na evropské úrovni, protože nemá smysl dělat to v rámci jednotlivých členských zemích. Eh, eh, pokud by to bylo na evropské úrovni, můžeme dosáhnout obrovských úspor z rozsahu a já se domnívám, že to musí být také v naší, v naší zprávě obsaženo. více prostředků na adaptaci eh, nebo na zmírnění. Eh, o tom není pochyb. Méně jak 1% veškerých prostředků jde na adaptaci, čili většina určitě jde na zmírňování eh, dopadu klimatických změn, ale jde spíše o to, zda vůbec budou nějaké prostředky vyčleněny na tu adaptaci. Zda je to nutné již nyní. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Můžu dát slovo komisi? Nevím, kdo chce k tomu krátce něco říci, prosím. Kano? Nikdo? Komise, prosím. Nechám si slovo. Slovo. Um, thank you, Mr. Chairman, for the... Děkuji, pane předsedo, za příležitost zde promluvit. Chtěl bych poděkovat výboru za velice dobré postřehy k adaptaci a, a, ke zdůraz, a děkuji za to, že jste zdůraznili některé důležité body. Jenom bych chtěl zmínit, že Bílá kniha identifikuje asi 30 akcí, které by měly být v první fázi implementovány ve čtyřech pilířích. Za prvé posílení znalostí, za druhé integrace politik, za třetí nalezení správných nástrojů pro financování adaptace a za čtvrté posílení mezinárodní spolupráce. A nejvíce se nyní pracuje na prvním pilíři, tedy na znalostech. Já bych chtěl zmínit několik věcí, které se týkají nákladů na adaptaci. To zde zaznělo několikrát. A probíhá několik výzkumných projektů, jako je například projekt týkající se eh, nákladů na eh, změny klimatu a na adaptační opatření. Komise má několik studií. Eh, Jedna z těchto studií se zabývá metodologií hodnocení nákladů na adaptaci a druhá studie se soustředí na náklady na adaptaci v energetickém sektoru. Rovněž Evropská agentura pro životní prostředí vypracovává studii týkající se nákladů na adaptaci, která bude zahrnuta ve zprávě. zprávě. Pokud jde o vaši otázku týkající se řídící skupiny, já bych chtěl říci, že první přípravná schůzka proběhla konce minulého roku a další schůzka, nebo první oficiální schůzka by se měla konat během několika následujících měsíců. Takže mnohokrát děkuji za vaše připomínky a my je v každém případě zvážíme. Děkuji. Děkuji. Chtěla by paní Matias tomu ještě něco říci? Prosím. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručná. Nechci hovořit dlouho. Děkuji všem, kteří se přihlásili o slovo, aby eh, řekli své připomínky. Byly to velice relevantní připomínky. Já si myslím, že nebudu mít problémy zahrnout tyto připomínky do svého návrhu stanoviska. Doufám, že kolegové předloží pozměňovací návrhy, které pomohou zlepšit můj dokument. Zazněly zde některé otázky. Já si jsem jistá, že některé z těchto otázek by mohly být zmíněny v mém dokumentu. Pokud jde o obecné prvky této zprávy, Pravda je taková, že toto stanovisko si vyžádal výbor pro dopravu, stejně tak jako tento výbor. Já, jak jsem řekla, zůstanu v rámci kompetencí tohoto výboru, protože zde jsou ještě další výbory, které na tom pracují. Samozřejmě zde existují určitá omezení pro naše kroky. A ta, tyto zprávy musí mít, mít vždy jenom určitý rozsah. Sekretariát nám nepovolí napsat něco delšího, ale já navzdory tomu děkuji sekretariátu za jejich podporu při přípravě tohoto stanoviska. A lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů 2. únor 12 hodin, bod 25, zemědělství EU a změna klimatu. A pan Soza Wagner je zpravodaj, má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. E, výbor pro průmysl vyzývá výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do svého návrhu začlenil určité návrhy. Zpráva je vynikající, protože velice precizním způsobem eh, vlastně popisuje eh, všechny aspekty tohoto problému. V našem výboru jsme učinili následující tedy poznámky. Za prvé chceme žádat komisi, aby navrhla zvýšení rozpočtových prostředků na výzkum a vývoj s cílem lepšího s cílem dosáhnout zlepšení v oblasti životního prostředí a klimatu a a to zejména v následujících oblastech. Za prvé, ve výrobě a používání biopaliv tak, a e, vždyť už návrh pana Lefola vlastně na to upozorňuje. Za druhé, výrobu a používání trvale udržitelných hnojiv a také za třetí využívání veškerého zemědělského odpadu. To tedy navrhujeme zpravodaj a zároveň žádáme aby se pozornost věnovala skutečnosti, že nejširší aplikace technologií informačních a komunikačních by mohly zlepšit dohled nad různými fázemi výroby a zlepšit tak řízení s cílem zvýšení výroby, pokud jde o využívání výrobních prostředků a současného snížení emisí skleníkových plynů a také spotřeby energie. Toto jsou tedy návrhy, které jsme si dovolili předložit mm, touto, domnívám se, dobře strukturovanou formou jako doplněk zprávy pana Fola. A teď tedy eh, kolegové vědí, že až do 2. února mohou podávat pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Polimata. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και τον Děkuji pane předsedo, děkuji také zpravodaji. Chtěla bych velmi krátce učinit několik poznámek, což souvisí s právě probíhající diskuzí. Zemědělství je přímo spojené s klimatickými změnami a sice vlastně ze dvou ohledů. Na jedné straně tady máme spojení tím, že samozřejmě v zemědělství dochází eh, k velikým emisím CO2, na to nelze zapomínat, a na druhé straně tady existuje velký Tady existuje řada možností v oblasti zemědělství, ale také eh, v oblasti možnosti snížení emisí skleníkových plynů, protože CO2 je možné vázat na půdu eh, a proto je zapotřebí odpovídajících zdrojů a peněz také samozřejmě. Nezávisle na tom celkovém cíli Nikdo nepochybuje o tom, že zemědělství samozřejmě se musí rozvíjet směrem k takzvanému zelenému zemědělství, to znamená k trvale udržitelnému zemědělství. Je třeba, abychom tady volili onen trvale udržitelný přístup a aby se dosáhlo rovnováhy mezi udržením konkurenceschopnosti a životaschopnosti odvětví na jedné straně a také zásobov, bezpečnost zásobování na straně druhé. Domnívám se, že to, co jsem právě řekla, že samozřejmě zemědělství má také negativní dopad na klimatické změny, ale zároveň, že bychom zemědělství mohli použít eh, pro boj proti těmto změnám, jsou vlastně dvě strany té mince. V této souvislosti bych chtěla připomenout, že tady máme také jiné výzvy a jiný tlak na agrární sektor, liberalizace světového obchodu a další prvky. A nelze zapomínat na to, že klimatické změny samozřejmě ovlivňují také produktivitu nejrůznějších zemědělských odvětví a ovlivňují stabilitu odpovídajícího lesního hospodářství které by rovněž mělo být trvale udržitelné. Já jsem z Řecka a zde nelze zapomínat na to, že největší potíže klimatických změn mají nejrůznější dopad podle toho, zda člověk žije na severu či na jihu Evropské unie. Jižní Evropa a středomorské státy mají v této souvislosti zcela jistě závažnější potíže. A nyní k příspěvku zemědělství, k tlumení klimatických změn. Víte, že v současné době se diskutuje o tom, zda by nebylo možno rozšířit působnost v souvislosti s obchodem s povolenkami i na, lesnické, na lesnictví. To by bylo třeba velice pečlivě proskoumat a zároveň je také zapotřebí, aby toto odvětví bylo finančně podpořeno proto, aby nebylo ještě dodatečně zatěžováno. A na to už upozornil také pan zpravodaj, že je rovněž nezbytné přeskoumat možnosti výroby a používání biopaliv, aby i zemědělství mohlo přispět svým dílem ke snižování emisí do roku 2020. Děkuji moc krát, děkuji. Pan kolega Tykau, kolegyně Tykau, připomínám vám, abyste dodrželi ten čas dvou minut. Děkuji. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych eh, potrhla skutečnost, že skutečně zemědělství může mít vliv na klimatické změny a také je samo ovlivňováno klimatickými změnami. Ovšem může výrazně eh, může být výrazným procentem emisí. Kromě toho ovšem také je zde otázka kvality podzemní vody, kvality pitné vody. To úzce souvisí s tím, eh, jakým způsobem rozvíjíme zemědělství, eh, jaké látky v něm používáme. A zároveň se domnívám, že by bylo důležité provést analýzu dopadu klimatických změn na samotnou zemědělskou výrobu. V Evropě je celá řada regionů, které, u kterých dochází k dezertifikaci. Bohužel i u nás v Rumunsku máme stále větší plochy půdy, kde je skutečně pouště. A proto e, se snažíme vyvíjet a počítáme se systémy zavlažování ve členských zemích, e, e, kde se dá předpok- dají předpokládat dlouhodobá sucha. To by mělo být evropskou prioritou, protože není možné vystavit evropskou populaci potravinové krizi. Proto právě to téma, které dnes projednáváme, je nesmírně důležité a bylo by třeba, aby náš výbor ITRE poskytl výboru pro zemědělství eh, stanovisko, které eh, zohledňuje také technologie a výzkum. Eh, jsou zde také biopaliva a to může mít také dopad na zemědělství a na celé evropské zemědělství. Děkuji. Děkuji, pan Žado. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, naší autorce stanoviska. Eh, je pravda, že zpráva kolegy Lefola je vynikající. A pokud je o naše připomínky, jednak eh, už tady zazněla ta nesmírně pozitivní věc, totiž je třeba se snažit maximální měrou o produkci eh, obnovitelných eh, zdrojů energie a to decentralizovaným způsobem. Myslím si, že zemědělství k tomu může přispět. Ovšem je zde otázka, eh, nebo jsou zde ta doporučení. Hovoří se o agropalivech, o tom se vede bouřlivá diskuse. Domnívám se, že náš výbor by měl upřesnit, u kterých zeměděl, zemědělských paliv, agropaliv, je třeba posílit výzkum. Víme, že eh, biopaliva první generace eh, nepřinesla ta, ty očekávané výsledky, takže je třeba upřesnit, eh, o která biopaliva usilujeme, je třeba posílit výzkum. Dále je zde otázka hnojiv, jejich výroby a jejich užívání. Naše navrhovatelka hovoří o náš navrhovatel pardon, hovoří o eh, trvale udržitelných hnojivech. To si myslím, že je eh, poněkud eh, obtížný pojem. Myslím si, že veškerá hnojiva z chemického průmyslu by měla mít mnohem, by měla hrát mnohem menší roli v zemědělství. Zejména pokud je hnojiva vyráběna z uhlovodíku. Výzkum. Výzkum by měl být participativní. Víme, že je důležité zemědělce eh, zapojit eh, do problematiky výzkumu, do hodnocení toho, zase výzkum ubírá správným směrem a tady je třeba také zajistit jeho rychlou aplikovatelnost. V, závěrech zprávy pana Lefola se hovoří o tom, že eh, zemědělství vlastně produkuje jen málo emisí CO2. Myslím si, že E, našemu e, výboru přísluší rozšířit tuto problematiku na e, agropotravinářský komplex, protože pokud do, vyvážíme jogurt, vozíme jej přes tisíc kilometrů do nějakého obchodu, pokud tady zohledníme i dopravu spojenou s potravinami, tak potom zjistíme, že ty emise CO2 jsou mnohem, mnohem závažnější. Víme, že ta doprava a segmentace agropotravinářské výroby tady velice souvisí také s organizací zemědělství. Takže já si myslím, že bychom měli skutečně hovořit o celém agropotravinářském komplexu a měli bychom se snažit o menší segmentaci produkce a omezení emisí CO2 spojených s touto produkcí, s touto výrobou. Děkuji. Děkuji a nyní kolega Panajatos. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Поздравявам Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit velmi stručně. Chci poděkovat kolegovi Sousa Wagnerovi za jeho vynikající práci. Chci říct, že podporuji jeho návrh v tom smyslu, že bychom měli navýšit prostředky na produkci biopaliv Měli bychom tedy eh, zajistit rozvoj tohoto sektoru. Zároveň ovšem je třeba zohlednit eh, ekologické normy a eh, pokusit se zajistit rovnováhu mezi aspektem trvalé udržitelného rozvoje na jedné straně a ziskovosti a návratnosti investic na straně druhé. Doufám, že budeme mm, úzce spolupracovat a že to přinese své plody. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu Trizenovi za komise. Commission, want to say something? Chcete něco říct, komise? Yes? Okay. Who will resp- I don't know who is responsible then. Therefore... Nevím, kdo je odpovědný za komisi. A kdo je, prosím vás, odpovědný za klima? Každý příliš mnoho lidí. of micro. Takže tady není problém s klimatem, ale s mikrofonem. Technical problem. Um. Omlouvá se, říká řečnice. Já bych uh, chtěla pokračovat v tom, co řekl kolega k předchozímu bodu. Komise skutečně s velkým zájmem sleduje to, co zde zaznělo. My pracujeme na mnoha tématech, která zde byla změna, protože jsou zcela zásadní. Chtěla bych zdůraznit, že Komise v roce 2009 eh, vypracovala dva pracovní dokumenty týkající se adaptace a zmírnění v oblasti zemědělství, abychom eh, zahájili diskuzi. Zahrnuli jsme také zainteresované strany eh, v potravinářském řetězci a budeme eh, se účastnit pracovní skupiny, pokud jde o následné kroky k této bílé knize. A budeme se soustředit eh, na eh, udržitelná biopaliva, na to, aby zemědělci chápali rizika, eh, dopady klimatických změn, aby hodnotili dopady, aby si uvědomili, co je třeba dělat. Eh, to jsou zcela zásadní body. V současné době připravujeme eh, další společnou zemědělskou politiku po roce 2013. V současné době už ale v rámci SZP máme mnohá opatření, která mají pomáhat členským státům a mnoho členských států i regionů v současné době těchto opatření v Evropě využívá. Jenom jeden příklad. Jde o a druhou generaci bioenergie, biomasy. Někteří zemědělci už produkují bioplyn. Myslím si, že zde se vydáváme skutečně dobrým směrem, omezujeme emise, pomáháme zemědělcům, aby mohli produkovat energii a dále jim pomáháme, aby mohli prodávat tuto energii, kterou produkují. To pro ně znamená příjmy. Samozřejmě je třeba určitého času na to, aby zemědělci se na to přizpůsobili, čelíme dalším výzvám, například produkce potravin za cenu, kterou eh, spotřebitelé, ať už v Unii nebo jinde ve světě, se mohou dovolit. Takže v každém případě eh, se těšíme na veškeré věci, které doplníte ke zprávě pana Lefola a těšíme se na spolupráci s parlamentem v těchto otázkách. Děkuji. Děkuji, Pan Suza Wagner chce něco doplnit? Presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mm, mohu pouze souhlasit s poznámkami, které zde zazněly, jak ze strany čtyř eh, kolegů poslanců, tak ze strany zástupkyně komise. Eh, všechno to byly příhodné připomínky. Domnívám se, že velice dobře ukazují na cíl, této zprávy pana Defole, Defola a také eh, samozřejmě byly v souladu s tím, co chceme udělat v našem výboru pro průmysl a energii. Eh, příspěvky, které zde zazněly, by vlastně měly způsobit precizovat určité otázky, které já navrhuji zpřesnit eh, v mém stanovisku. Eh, stále máme otevřenou dobu pro podávání pozměňovacích návrhů do 12. února, abychom mohli skonkretizovat eh, věci tak, aby to bylo v souladu s tím, co zde zaznělo. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. To bylo všechno k tomuto bodu. To znamená, že mohu vyvolat na pořad jednání další bod, protože kolega už tady řekl eh, dobu pro podávání pozměňovacích návrhů příští týden a dostáváme se k bodu 26, řízení internetu, další kroky. Pan kolega Susa Wagner už je zase na řadě, eh, zase má slovo, prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi to líto, že tady takto zatěžuji kolegy dnes dopoledne, ale prostě na mě přišla řada při vypracování zprávy o řízení internetu v souladu se sdělením komise, který nám předložila komise. Skutečně, tady se jedná o nesmírně komplexní, složitou záležitost. Všechno, co souvisí s internetem, skrývá celou řadu problémů, protože internet se týká nás všech v našem každodenním životě i v našem politickém životě. To znamená, že vlastně pod eh, tím generálním názvem internet se skrývá celá řada problémů. Naštěstí tady nemusíme řešit všechny problémy internetu, ale máme se zaobírat zprávou internetu, jak se řídí a spravuje internet ve světě. A e, Tímto směrem tedy by se měla vydat zpráva, kterou máme vypracovat v našem výboru. Já jsem měl to potěšení sejít se s navrhovateli z dalších politických skupin konkrétně s paní Kochmerin, s paní Trautmann, s panem Van Nistelrojem, panem Lambersem a panem Beletem z Výboru pro kulturu. Eh, Sešli jsme se ve Štrasburku a byla to velice plodná debata, kterou jsme měli. Já jsem předložil takový návrh, eh, kudy bych se rád ubíral a oni k tomu učinili své připomínky, které samozřejmě eh, zapracovávám v rámci oprav, úprav redakčních této zprávy co může být největší význam? Rád bych vyzdvihl, že oč se tady jedná, že vlastně centrálním problémem při řízení internetu je problém jednoho institutu, který má právní eh, situaci velice jasnou. To se jmenuje ICAN. Když budeme používat tedy fonetiku anglickou, tak je to ICAN, což je institut, který má, se řídí kalifornským právem, tedy právem jedné země Spojených států, který má přednostní vztah s vládou Spojených států a to je organizace, která má v současné době ve svých rukou nic míň než systém přidělování domén a čísel na celém světě. To je sice akceptabilní, eh, tady máme o tom hovořit a také souhlasím s tímto způsobem eh, a s tím, aby tato organizace pracovala i nadále, ale problém spočívá ve struktuře této organizace a v jejím jednostraném vztahu s vládou USA, což bylo prostřednictvím mm, nově uzavřené či prodloužené smlouvy opět potvrzeno. K té smlouvě došlo nedávno tato organizace, která má ve svých rukou něco tak důležitého, jako je systém přidělování čísel a domén na celém světě, hovoříme prostě o veřejném statku, který se týká veškerého lidstva. A E, to je tedy řízeno jednou organizací, která je navíc soukromá a je kontrolovaná jedním státem USA. A my jako um, příslušníci evropských institucí musíme vyvinout úsilí, abychom hledali nějakou možnost, nějaký vzorek pro to, aby toto řízení, které je svěřeno ICANO, bylo uh, více otevřené a více strané, aby tu nebyl pouze ten jednostranný vztah k vládě. A to je snaha vlastně naší zprávy. Musíme hledat možnosti. Já tedy zpracovávám tu zprávu, ale samozřejmě budu vděčen všem svým poslaneckým kolegům z tohoto výboru za příspěvky. Ještě jednou bych rád zopakoval. Hledáme vzoreček takový, kde by Evropa byla více definovaněji zastoupena v tomto řízení tohoto veřejného statku. A je třeba posílit samozřejmě také multilaterální kontroly této organizaci, která je tak jedinečná, výjimečná a soukromá a sídlí v Kalifornii. Na druhé straně se mi zdá nesmírně důležité vytýčit probléma, eh, takzvané, problém takzvaného fóra pro řízení internetu. Poslední schůzka se konala v jednom městě v Egyptě tuším, že to bylo minulého roku. To si myslím, že by bylo důležité udržet toto forum, protože si myslím, že evropské instituce a Evropský parlament by měli eh, zaujmout naprosto jasnou pozici ve prospěch existence a pokračování tohoto fóra pro řízení internetu, protože internet se dotýká našeho soukromého i pracovního života, nás všech, protože internet je zároveň místem, kde se eh, shromažďují velké veřejné zájmy, ale také velké soukromé zájmy. A toto fórum pro zprávu internetu by měl združovat tyto zájmy, jak veřejné, tak soukromé. Proto je to nesmírně důležité. Poslední schůzka, jak jsem řekl, byla v Egyptě. Důležité je, aby evropské instituce prostě se snažily o udržení tohoto fóra, aby tam byly zapojeny není možné srovnávat eh, toto fórum s jinými fóry. A toto fórum pro zprávu internetu, jak již jsem řekl, eh, by mohl zhrnovat, eh, združovat veškeré zájmy. Je tady široká, plynulá výměna informací pro poradách o všech těchto problémech. To, co pak řekla paní Trautmanová ve své zprávě velice přesně, Eh, to, co jsme si vyslechli na předešlé schůzi našeho výboru, toto fórum se sejde tuším koncem léta, možná eh, říjen nebo listopad v Litvě. A důležité je, aby v tomto okamžiku Evropský parlament a evropské instituce nastolili kritéria a definovali postoj vůči tomuto fóru a bylo by důležité jít na tuto schůzku, která je nesmírně významná. V současné době samozřejmě jsem otevřen veškerým vašim návrhům a příspěvkům zde na výboru a chtěl bych říci, že 17. března budeme mít určité zasedání, slyšení expertů a chtěl bych požádat, prosím pěkně, přátelé a kolegy poslance, aby eh, mě navrhli svá jména ti, kdo budou mít zájem se účastnit eventuálně i pro přednes jejich kvalifikovaných názorů. Děkuji mnohokrát. Děkuji kolegyně Trautmann. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda vyjádřila své uznání našemu zpravodaji panu Sosa Wagnerovi a také všem kolegům, kteří se zajímají o tuto problematiku. Ehm, také jako, a kteří jako stínoví zpravodajové spolupracují na této zprávě. Já bych se ráda eh, zaměřila na časový rámec eh, a na období, eh, ve kterém, jak tady zaznělo, by se nám mělo podařit na zasedání IGF ve Vilniusu. První zasedání před pěti lety proběhlo v Aténách, bylo to symbolické. Mělo to symbolicky ukázat, že internet by měli mít eh, k dispozici všichni za rovných přístupových podmínek a při respektování základních hodnot, které jako, jakožto Evropané hájíme. Ve Vilniusu, hovořili jsme o tom včera na neformální schůzce, které se účastnili kolegové a zástupci španělského předsednictví Evropské komise. kteří se s námi pravidelně scházejí, informují nás o postupu prací a o e, organizaci činnosti e, v souvislosti s IGF. Takže třeba zmínit e, ta data. Bude tady 29. až 30. dubna zasedání Eurodigu, což je platforma, která združuje veřejné orgány, národní fóra pro eh, zprávu internetu, také občanskou společnost, zástupce Rady Evropy a zástupce Evropského parlamentu. To proběhne v Madridu, eh, bude to podpořeno španělským předsednictvím ale naši španělští partneři nám řekli, že Španělsko zatím eh, nerozhodlo, na jaké úrovni proběhne to fórum pro zprávu internetu, respektive na jaké eh, úrovni v rámci priorit všelenského předsednictví to bude. Eh, chceme, aby ve Vilniusu jsme hájili kontinuaci činnosti tohoto eh, fóra a určité změny v souvislosti s ICANem a proto je důležité, aby španělské předsednictví v rámci konzultací s členskými zeměmi přiřadilo této věci dosti vysokou prioritu. Bude to důležité pro všechny eh, země z rozšíření. Je to důležité také v jednáních s africkými zeměmi. Jde nám také o kontinuitu eh, výměny, eh, kterou vždy prosazovala naše delegace v IGF. Chtěli bychom, abychom ve Vilniusu dokázali zmobilizovat určitý workshop pro Eh, spolupráci mezi Evropským parlamentem, národními parlamenty, prostřednictvím delegací a zejména by tam měli být zástupci parlamentů afrických zemí, tak abychom společně zjistili, protože máme delegace například z východoafrických zemích, eh, máme také podporu indická a brazilská delegace, které ta evropská iniciativa velmi zajímá. Takže eh, jde nám tady o dvě věci v rámci příprav Jednak je třeba, aby někdo z nás, někdo z kolegů 9. dubna jel společně se zástupci komise do Ženevy na přípravnou schůzku na to zasedání IGF ve Vilniusu a poté v červnu proběhne přípravná schůzka se zástupci parlamentů Eh, kde tady se budeme snažit o to, abychom ten workshop zorganizovali eh, v co nejlepších podmínkách, potom ve Vilniusu na zasedání IGF 14. a 17. září. Takže, eh, pane kolego, doufám, že toto bude moci být podpořeno a s tím, jak zpráva postupně půjde až do hlasování, budeme s španělským předsednictvím a poté s belgickým předsednictvím, které nás včera ujistilo, že také bude doprovázet si tento, tento návrh a, a potom ve spolupráci s komisí eh, rozvedeme tedy politickou iniciativu, to, to jak se bude neseno radou a eh, budeme chtít eh, rozšířit svůj vliv v této věci. A abych uzavřela, pane předsedo, to specifické, co my navrhujeme a hájíme, je internet jakožto právní subjekt Eh, také je tady Rada Evropy a naše směrnice. Vyjadřujeme určité znepokojení, pokud je o právní rovinu, pokud je o eh, bezpečnost, o právo na soukromí, pokud je také o umluvu o kyberkriminalitě, kriminalitě eh, v kyberprostoru. Čili toto je věc, která Evropanům leží na srdci a pokud bychom dokázali nastavit program spolupráce s národními parlamenty ohledně eh, práv eh, politických a veřejných, tak si myslím, že bychom eh, určitě získali na vlivu v té mezinárodní oblasti, na mezinárodních fórech. Ještě několik lidí se hlásí o slovo, takže prosím, využijeme efeno, efektivně část dále pan Van Nistel Roy. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já podporuji to, co říká zpravodaj, tedy že se chceme omezit na internetové řízení. Já si myslím, že to je velice obsáhlá otázka. A informovat parlament a náš výbor o rozvoji v této oblasti. V parlamentu je možná deset poslanců, kteří vědí, jak to všechno společně souvisí. Více lidí jich asi není a paní Trautmann už eh, na to také poukázala. Když se tento návrh v parlamentu se týká některých základních otázek. Já si myslím, že je velice dobré, že tyto základní otázky se zde řeší a je potřeba vyslat určitý apel na členské státy a na komisi, aby se přímo účastnili těchto záležitostí. Otázka je, jestli toto eh, IGF, Forum pro řízení internetu, eh, je právně závazné. Mělo by ale stanovit zásady pro užívání internetu. Měli bychom o tom nějak v parlamentu rozhodovat. Já myslím, že je dobré, že o tom v parlamentu hovoříme, ale parlament eh, musí říci, ano, rozhodneme se pro nějaké nástroje a nějaké jiné věci nebudeme chtít. Já si myslím, že když jsme jeli do Kodaně, byly zde obrovská očekávání v parlamentu. Pořád se hovořilo o Kodani. A říkali jsme, že musíme realizovat naše zásady. A naše zásady se musí odrážet v právně závazných eh, dokumentech, ale víme, jak to dopadlo v Kodani. A podobná situace je také u, u vědy. Podívejme se eh, například na Čínu. Někdo vykládá věci tak, někdo vykládá věci jinak. A Čína se velice vzdaluje našich zásad, především pokud jde o internet. V této zprávě musí být jasně stanoveno, že se omezuje na určité eh, záležitosti. Jde zde o, o určitou eh, revoluci. Musíme se zabývat tímto v pracovních eh, skupinách. Já si myslím, že to je dobrý postup. A co nám to přinese, když eh, předáme některé zodpovědnosti na úroveň a vlád a potom tyto věci nejsou vůbec realizovány? Internetový balíček je něco, co můžeme obhájit. Já si myslím, že můžeme být hrdí na to, co jsme udělali v rámci tohoto balíčku. Nemusíme začínat novou diskusi. Zde bychom se měli soustředit na konkrétní téma řízení internetu. Já si myslím, že to, co udělal zpravodaj, je vynikající. Благодаря ви, господин председател. Искам само няколко думи да кажа по това, което... Pan Kalfin, eh, děkuji, pane předsedo. Já bych rád připojil několik slov eh, k, k nemožnosti eh, větší otevřenosti ICANu a hájení veřejného zájmu. Víte, před, jak víte, před pár měsíci jsme byli svědky um, pozitivního vývoje. ICAN vlastně už dnes nemá eh, formální vztahy s americkou vládou. Já eh, s vámi plně souhlasím, že je třeba hájit eh, veřejný zájem a je tady třeba hledat nové uspořádání, tak abychom tady tuto věc dobře ošetřili. Nicméně třeba postupovat opatrně, Eh, samozřejmě bychom si přáli, aby eh, Evropská unie byla aktivní v této věci, ale je přece jen třeba být velmi opatrní, protože tady hrozí, že bychom zavedli eh, jaksi etatický státní orgán, že bychom vytvořili jakési OSN internetu. Dovolte, abych uvedl příklad. nyní probíhá eh, respektive máme různé abecedy ve světě, čínskou abecedu, azbuku a podobně. A pokud v důsledku toho, o čem zde hovoříme, tedy hájení veřejného zájmu, eh, respektive, tak měli bychom hledat takové uspořádání, které by, které by nějak nebránilo co nejefektivnějšímu řízení této problematiky. Paní Tykal. Domnule președinte, nu vreau să... Děkuji, pane předsedo. Já nechci zbytečně tuto diskusi protahovat, ale dovolte přece jen, abych řekla, že toto téma je nesmírně důležité. Je to věc, ve které se, ke které se parlament musí vyjádřit. Fungujeme nyní podle nové smlouvy, podle smlouvy Lisabonské, eh, která eh, EU předěluje více pravomocí, pokud je o práva občanů. A nesmíme také zapomínat na eh, debatu, která běží již několik měsíců, pokud je o práva uživatelů internetu. Nesmíme snažit zapomínat na ochranu osobních údajů, na eh, svobodu projevu na internetu. A to všechno jsou důvody, proč eh, podle mého se Evropský parlament musí eh, jednoznačně a konstruktivně zapojit do této diskuse. Od budoucího komisaře či komisařky pro digitální agendu očekáváme stálou angažovanost v této věci. Já sama jsem eh, členkou tohoto výboru a ráda bych se účastnila všech zasedání, všech eh, for, která souvisí se zprávou internetu. Chci poděkovat našemu zpravodaji a ujišťuji svoji podporou. Děkuji. Ještě nějaké stanovisko ze strany komise? Máme zde někoho? Prosím. Děkuji. Jenom dvě věci, říká pan Nýbl z komise. Um, analýza ohledně statutu ICANu. Ano, je to soukromá organizace a ano, spravuje uh, veřejný statek. Ehm, máme zde um, informace o um, závazku um, bylo to uzavřeno tady s americkou vládou a poprvé to tady jasně konkrétně uvedeno. Čili ano, ze strany americké vlády eh, tady dochází k určitému otevírání, eh, ale je třeba teprve vidět, jak tento závazek, tento příslip bude eh, naplňován a jak bude skutečně zajišťována ta veřejná role. Aby to nebyla pouze otázka zainteresovaných stran Fajkanu. A dále je zde to IGF, Fórum pro zprávu internetu, komise a členské země plně podporují pokračování e, činnosti tohoto orgánu. Je to něco jedinečného, e, vytvořeného z dola nahoru. Eh, Vícestranného, eh, může se to věnovat všem tématům a jsme velice vděční za to, že Evropský parlament už od začátku v Aténách eh, stál nám po boku a znamenalo to, že vlastně Evropská komise měla daleko větší kredibilitu, že Evropa tam mohla vystupovat silně a tím se také, jak se nastavil, nastavil určitý benchmark pro účast z jiných členských zemí a z jiných parlamentů. hledně to, na jaké úrovně by tam měly být lidé vysíláni například. Děkuji, přehledl jsem pana Tošenovského, prosím pěkně, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jenom za skupinu ICR eh, e eh, považuji skutečně tento, eh, tuto diskuzi za velmi složitou, tak jak pan Wagner uváděl, a ten rozsah je větší, než možná jsme schopni vyjmenovat. A proto já bych velmi podporoval to, že to je diskuze velmi otevřená. Určitě směr fóra je ten nejlepší, protože samotná ta diskuze má tu svou hodnotu, ale měl bych velkou obavu o snahu eh, přílišné institucionalizace celého toho ohromného fenoménu, který, který skutečně, tak jak pan kolega Nistlo říkal, málo kdo až je schopen eh, vnímat a pochopit, na čem, na čem celém pracuje, protože před deseti lety, kdyby se vedla debata o internetu, tak bychom možná i vedli, to je jenom taková aktivita univerzitních aktivit, eh, něčeho, něčeho neúplně nám pochopitelného. Stalo se z toho samostatně žijící organizace, která má mít svá pravidla, o těch pravidlech je určitě třeba hovořit, ale velmi bych se obával přílišného institucionálního rámce, kde je dobré, že Evropa bude říkat své představy, chránit určitě veřejný zájem, ale eh, abychom si nevzali eh, abychom nezasahovali do věcí, které žijí svým životem a pomáhali tam, kde je to velmi rozumné a, a důležité. Proto za skupinu ICR e eh, velmi rád také přispěji svými znalosti, znalostmi informatiky v této skutečně fenomenálně obrovském, obrovském problému, který hýbe světem. Děkuji. Děkuji srdečně, pane Suso Wagner. Chcete ještě něco poznamenat na závěr? Prosím. Ano, rád, pane předsedo. Pouze jsem chtěl poděkovat za příspěvky kolegů poslanců a e, Paní Trautmannové bych rád řekl, že samozřejmě e, od, udělám odpovídající řízení ve Španělsku, abych pochopil, v jak jakém smyslu a na jaké úrovni se bude konat tato, úroveň, tato konference ve Španělsku. A beru si odtud vlastně eh, něco víc než rado. Instrukci. Eh, to jest opatrnost. Opatrně, opatrně. Ano, řízení internetu je třeba eh, dělat opravdu velice opatrně. Tuto instrukci si odnesu z tohoto výboru. Děkuji mnohokrát. Děkuji srdečně a Přeji vám všem zajímavou polední pauzu a uvidíme se hned ve tři hodiny na závěrečné kolo našeho zasedání v tomto týdnu. Děkuji vám.